Nous allons commencer notre... Euh, dobrý den, zahájíme naše zasedání. Donc je vous souhaite à tous... Přeji vám všem krásný dobrý den a děkuji, že jste přišli na, na, na naše zasedání. S velikým potěšením se s vámi dnes opět setkávám po delší nepřítomnosti a ráda bych využila této příležitosti, abych poděkovala mým kolegům, které mě vlastně nahrazovaly v předsedání výboru, zejména moje drahá kolegyně paní Striflerová, také paní Kretu a pan Deva. Děkuji vám mnohokrát. Začneme tedy. Začneme naše zasedání schválením pořadu jednání. Máme tady ještě dva požadavky na úpravu našeho eh, jednání na žádost zpravodaje pana Zahradila. Navrhuji, abychom hlasování o aktě přeložili na 4. října, eh, což eh, by nemělo způsobovat žádné problémy, protože výbor INTA bude hlasovat 20. června. A na požadavek zpravodaje pana Pongy Navrhuji, abychom zařadili do našeho jednání hlasování o jeho návrhu zprávy k návrhu rozhodnutí Rady týkající se úpravy rozhodnutí 2001 lomeno 822 Rady týkající se přidružení zemí a zámořských území k Evropské unii. Jedná se k zahrnutí změny Evropského statutu pro ostrov svatého Bartoloměje, který se od 1. ledna 2012 stal z ultraperiferního regionu zemí a územím zámořským eh, stínoví zpravodajové a politické skupiny byly eh, dle pravidel informováni na, eh, o tomto požadavku pana Pongy. Máte nějaké námitky k tomuto návrhu? Eh, takto upraveného pořadu jednání není tomu tak, takže má, pořad jednání byl přijat. Nyní Eh, budeme schvalovat zápis ze schůze 23. a 24. dubna. Máte tento zápis ve svých složkách. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? Pakliže ano, prosím pěkně, do konce dnešního zasedání to dejte na vědomí sekretariátu, jinak bude považován tento zápis za schválený. Nyní máme na programu jednání schválení rozhodnutí a doporučení koordinátorů eh, z pro dubna 2012. Ve vašich složkách máte tato doporučení a rozhodnutí, ke kterým došlo na rozhodnutí koordinátoru 24. dubna a máte-li nějaké připomínky týkající se výsledku tohoto zasedání, opět se obraťte na sekretariat do skončení našeho zasedání dnes. Eh, pan Frank van Eck má položil otázku Evropské komise byla to otázka týkající se financování eh, politických stran v Lidové republice v Kongu. Nevidí mezi námi pana France Van Heka. Je to vlastně po druhé, co už se nezúčastní naší schůze, zatímco tato otázka byla položena komisi. V tom případě navrhuji, aby Van Heck tuto otázku položil komisi písemně a aby Evropská komise nám písemně odpověděla eh, prostřednictvím sekretariátu, který nám tuto vaši odpověď potom bude moci přeposlat. Děkuji mnohokrát. A nyní se budeme zaobírat zkoumáním změny směrnice 2004-109 o harmonizaci požadavku na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a směrnice komise 2007-14 komise. E, náš naším spravodajem, pro, naší spravodajkou pro eh, tyto dvě stanoviska je paní Fiona Al eh, za výbor hospodářský a měnový. Jedná se tedy o tyto dvě směrnice o harmonizaci požadavku na průhlednost a směrnice týkající se konzolidovaných financí a účetnictví. Eh, které by se měly týkat zejména určité formy podniků. Eh, jedná se o zvýšení průhlednosti a o snížení daňových úniků. A eh, myslím si, že bude dobré, když o tom budeme diskutovat společně. A ráda bych řekla, že tento návrh směrnice je vlastně vyústěním velice dlouhé práce všech eh, v tomto, nebo mnoha členů tohoto parlamentu a proto s očekáváním čekám na zprávu paní Fion. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také za návrh projednávat body 5 a 6 společně. To podle mého smysl, názoru má smysl, protože my se zaměřujeme na kapitolu 9 směrnice o účetnictví a směrnice o účetnictví se zmiňuje v článku 6 směrnice o transparentnosti ehm, až je hlavním výborem s tím, že se k tomu vyjadřuje tedy také DEVE a AFET a kolegové z e-mailu, který byl rozeslán členům výboru DV eh, ze strany dalších výborů, požadavek, aby se urychlil postup projednávání, aby bylo možné toto schválit ještě na konci června, ale znamená to, že časový harmonogram je velmi nabitý a termín pro podání pozměňovacích návrhů, pokud jsem správně pochopila, bude zítra v poledne. Nejprve na úvod. Jak víme, eh, vývoz ropy, eh, zemního plynu a minerálu představují hlavní zdroj příjmů rozvojovým zemím a mohou vytvářet stovky milionů eur příjmů, které můžeme využít k rozvoji. Zároveň si uvědomujeme, že řada rozvojových, zemí nedokázala tyto prostředky správně využít, jako například Nigeria, Demokratická republika Kongo, eh, jsou v této souvislosti v mnohem horší situaci, než by být měli. A absence spolehlivých informací o tom, jaké prostředky plynou vládám právě z těžařských společností, eh, znamenají, že je nesmírně důležité zvýšit transparentnost těžebního průmyslu tak, aby mohli občané vést k odpovědnosti vlády za stav dané země. Znamená to, že státy, které jsou sice bohaté na přírodní zdroje, se setkávají s velkou chudobou, jsou velmi chudé a potřebují tedy v tomto smyslu dostat zasloužené prostředky k lidem. Ehm, protože často společnosti sice vydávají, zasílají platby vládám a tyto prostředky z těžebního průmyslu mohou představovat podstatnou část příjmů této země zvláště v zemích, které jsou bohaté na nerostné suroviny. Proto je to zásadní problém. Od roku 2007 již parlament apeluje na transparentnost a zveřejňování informací. V říjnu 2011 komise předložila návrh na změnu směrnice o transparentnosti a také náležité články směrnice o účetnictví. Komise bude požadovat, aby veškeré těžařské společnosti, které jsou kotovány na burzách v EU, ale i těch, které jsou nekotovány, aby eh, zveřejňovaly platby vládám za každý projekt v oblasti těžebního nebo lesnického průmyslu, a to za každou zemi, v které působí. Díky tomu bude moci občanská občanská společnost v zemích, které jsou rozvojové, ale bohaté na přírodní zdroje, moci lépe působit na vlády, aby lépe využívala tyto prostředky pro veřejné blaho, bojovala proti korupci, ale zároveň, aby eh, byl lepší přehled o finančních tocích těchto společností a díky tomu eh, získáme navíc k tomu, co již existuje, jako například iniciativa pro transparentnost v těžebním průmyslu. Tato iniciativa legislativa vychází z na, ze zákona Frank Dodds USA z roku 2010, podle něhož všechny společnosti kotované na eh, americké burze eh, musí zveřejňovat své platby a my zatím čekáme na definitivní zprávy z USA v tomto smyslu. Návrhy komise vítáme, ale ve svém návrhu stanoviska jsem navrhla některé oblasti, kde bychom mohli jít ještě dál, než jde zákon z USA, a já bych jenom zmínila hlavní pozměňovací návrhy, které eh, bych považovala za důležité. Číslo čtyři například podporuje eh, dopravu eh, pro společnosti, které jsou aktivní v těžebním průmyslu. Nejde jenom o průzkumné aktivity, ale také o dopravu, protože i to může mít podstatný význam pro místní komunity. Pozměňovací návrh 5 nabízí definici projektu. Komise navrhuje, eh, aby se informace zveřejňovaly na úrovni každého projektu, což je nezbytné pro výkaznictví, protože eh, díky tomu se dostaneme pod úroveň celého státu a blíže k regionům a komunitám, kde těžba probíhá. Já však mám určité obavy z toho, že definice komise by umožnila společnostem vydávat různé definice výkaznictví podle toho, jakou mají strukturu řízení a vedení. A v důsledku toho by taková definice nebyla uplatnitelná v praxi. To znamená, že by tyto údaje nebyly vzájemně srovnatelné. Já proto navrhuji, abychom projekt definovali jako eh, kontrakt, licenci, koncesi nebo jinou právní smlouvu, která eh, dává společnosti eh, odpovědnost daňovou a e, vznikají tak určité závazky a na základě toho bude výkaznictví probíhat, což bude znamenat, že například e, dřevospracující společnosti získají v určité zemi právo využívat přírodní zdroje na daném geografickém území. Obvykle to bývá nějaká unblock e, dohoda na základě pronájmu půdy nebo koncese a bude to znamenat, že ve, v zemích, kde takový systém není, bude dostatečná flexibilita, aby mohly platby probíhat na jiném základě. Já jsem se proto snažila nalézt takovou definici projektu, který by fungoval jak pro země, které jsou chudé, avšak bohaté na přírodní zdroje, to jsou země, o nichž především ve výboru DAVE uvažujeme, ale také pro země jako Kanada nebo Austrálie, kde eh, je situace podstatně odlišná, ale těch přírodních zdrojů je tam také dost a chceme tedy definici, která by fungovala všude. V návrzích 6 až 9 jsem se věnovala řadě eh, na eh, otázek, které se zaměřují na rozsah plateb. Například výkaznictví podle jednotlivých zemí by se mělo rozšířit, aby zahrnulo všechny sektory, a to nejenom těžařský průmysl. Já jsem diskutovala se stínovými zpravodaji ze všech politických frakcí a získala jsem názor, že Ehm, tyto, eh, řada těchto politických frakcí by ráda rozšířila působnost těchto definicí. A zatímco chceme zachovat důraz na význam eh, těžařských odvětví, včetně dřevařského, mm, eh, snažila jsem se zapracovat to, co uvedli moji kolegové a rozšířit ten rozsah působnosti. Já bych v tomto smyslu také chtěla zmínit ještě, že tady si vzpomínám, že ve vaší e, zprávě o zdanění a rozvoji zmiňujete, že právě výkaznictví na úrovni jednotlivých zemí má velký význam pro jednotlivé státy v těchto oborech a bude to důležité, aby toto přispělo dobrému vládnutí a řízení globálně. Abychom se vyhnuli daňovým únikům, je nezbytné požadovat další finanční informace od jednotlivých společností a proto požaduji navíc nad rámec návrhu komise eh, další pravidla, eh, protože eh, zveřejnění plateb samo o sobě nestačí, ačkoliv to také představuje zdroj obav. E, jsou také dohody s organizacemi jako ECD a další, které ukazují, že daňové úniky představují větší objem, než tyto státy dostávají v rozvojové pomoci. A proto pozměňovací návrh 19 zmiňuje, e, že firmy budou muset poskytovat další finanční informace, například čistý obrat, eh, objemy produkce, eh, zisk přes zdaněním a po zdanění a počet zaměstnanců, včetně celkových mzdových nákladů, tak aby tam nevznikly žádné mezery pro daňové úniky. A také jsem přesvědčena, že základ projektu v tomto smyslu pro výkaznictví má velký význam. To je velice důležité pro společnosti v těžařském průmyslu a ve dřevařství. To je nesmírně důležité, abychom vycházeli tady z jednotlivých projektů. A to se také odráží v pozměňovacím návrhu 9. Ráda bych podotkla, že tato zpráva o platbách, které společnosti činí, by se měla odrazit ve výročních zprávách. Je totiž důležité, aby tyto informace byly k dispozici investorům. Pak chci ještě doplnit několik aspektů, které považuji za důležité. A toto je velice důležité si uvědomit, že úroveň, na které budou muset společnosti zveřejňovat platby, Eh, byla také předmětem řady diskusí v parlamentu a já v této souvislosti navrhuji, aby platby eh, byly eh, zveřejňovány tehdy, pokud bude částka převyšovat 15 000 eur, což je poměrně nízký práh Eh, ale ti z vás, kteří vědí, jaká je situace v rozvojových státech, ví, že 15 tisíc eur je poměrně hodně peněz, pokud hovoříme o takových prostředcích, třeba v nějaké malé vesnici v Africe, tak ta částka je podstatná a může způsobit zásadní eh, korupci, pokud nebude s ní správně naloženo. A této souvislosti si myslím, že z hlediska rozvojového se musíme této problematice věnovat. A zcela jistě budeme muset také vyjednávat s dalšími výbory, které možná zastávají jiný názor. A nakonec eh, problematika výjimek. Já jsem se informovala v tom smyslu, že společnosti by měly eh, mít výjimku, eh, pokud by za určitých tedy podmínek. Ale studie ukazují, že nejsou doklady o tom, že by existence takových právních předpisů nějak pomohla boj proti korupce. Naopak je to spíše taková licence pro skorumpované diktátory pokračovat ve svých praktikách. Ehm, rozhodně bychom eh, tyto výjimky podpořit neměli. Chci poděkovat stínovým zpravodajům z dalších politických skupin, protože ten harmonogram je, jak jsem řekla, velmi napjatý a mě velmi pomohlo zasedání, které už proběhlo a také doufám, že budeme moci i nadále pokračovat ve spolupráci. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo Izabel, prosím. Uh, Děkuji paní předsedkyně a děkujeme také Fioně Holobe za to, že eh, vypracovala vynikající zprávu. Paní Sagatini ze, eh, frakce ze stran zelených je štínovou eh, zpravodajkou, ale bohužel je v Istanbulu, takže mě požádala, abych za zelené zastupovala já. Takže bych ráda paní Hall poblahopřála za vynikající zprávku a my v podstatě celou zprávu podporujeme v zásadě souhlasíme. Myslíme si, že ten princip postupovat projekt po projektu mm, zajišťuje dostatečnou transparentnost. Je to jediný způsob, pro, jak by komunity na místní úrovni mohly samozřejmě zjišťovat, kolik tedy eh, těch peněz se generuje a kde ty peníze končí. Taky nám paní Holva poskytla důležitá vysvětlení, pokud jde tě, eh, o ty definice pro projekty. To je zapotřebí skutečně zajistit, abychom se vyhnuli nějakým mezerám. My také vítáme ehm, návrh na odstranění těch výjimek eh, v návrhu komise, protože Frank Dot také takovou tu možnost vylučují takovéto důležité legislativě na potírání korupce a Evropská unie by také v žádném případě nějaké negativní incentivy, pobídky eh, neměla v tomto směru poskytovat. Také podporujeme přístup zpravodajky pokud jde o tu výši, tu prahovou výši, významnost tedy těch plateb, že by tedy měla být v absolutních číslech v té směrnici a ne tedy, aby ji určovala komise prostřednictvím delegovaných aktů. Také máme pocit, že je důležité, aby tedy ten práh byl nízký, jak paní zpravodavka navrhuje. Z perspektivy místních vlád je zapotřebí tedy zohledňovat, co ty budou považovat za značnou částku peněz. Také vítáme to, že vychází paní Holová tedy z kolektivní práce, eh, ze zprávy tedy naší předsedkyně paní Žolí o eh, daních a rozvoji z března roku 2011. Všechny specifikace z této zprávy o ziscích před zdaněním a pozdanění budou důležité pro tedy potírání, vyhýbání se nebo unikům daňovým. Pokud jde o rozšíření na ty ostatní odvětví, to je pro zelené také velmi důležité. Už, jsem několikrát, už jsme několikrát volali pro větší, po větší transparentnosti v oblasti rybolovu, protože ryby jsou také zdrojem a společným blahem v, pro populace některých zemích, ale velice často vlády prodávají přístup k rybolovu jako zdrojí těm, kteří zaplatí tu nejlepší cenu. A nejhorší je, že nikdo neví, kolikrát tento přístup vlastně vlády prodali stejné, eh, ke stejnému zdroji, tedy ryb. Ryba je tedy obnovitelný zdroj teoreticky, ale pokud eh, je ten rybolov nadměrný, já bych to vlastně pak definovala jako těžební průmysl, protože eh, tady eh, vlastně se zbavuje ta země zdroje proteinu a je to také důležité tedy pro e, zajištění potravin. Takže mám otázku na paní zpravodajku. E, pokud ona navrhuje, jak to já tomu rozumím, e, přístup e, projekt po projektu pro těžební průmysl a <clears throat> rybolov, na rybolov, ale alespoň tady na otevřeném moři se poskytují licence je možné tady uplatnit tu definici eh, těžebního průmyslu, stejně tak jako u například těžby dřeva. Takže mám otázku na paní zpravodajku, zda si myslí, že by bylo možné vlastně doplnit ten rybolov do této definice eh, těžebního odvětví. Takže abych to uzavřela, zelení jsou spokojení tedy s touto zprávou a v celkově podporují tedy línii sledovanou paní zpravodajkou. Navrhujeme tedy pár úprav, které mm, zdůrazňují některé body a objasňují ehm, tento návrh. Abych to schrnula, tento návrh je jedním z nejdůležitějších kroků pro boj proti korupci a daňovým únikům a příležitost, kterou nemůžeme ztratit Ehm, vlastně u některých ehm, zemí je příjem z těžebního průmyslu šestkrát větší než pomoc. A měli bychom tedy vyslat jasnou zprávu našim kolegům i v jiných výborech parlamentu, stejně tak jako radě a komisi, aby tedy ten text eh, toho mm, návrhu zůstal co nejambicióznější. Děkuji mnohokrát. Já bych se taky chopila slova. Chtěla jsem velice poděkovat naší zpravodajce Fioně za její pozoruhodnou vynikající práci, za rozšíření textu na působnosti vlastně směrnice na všechny druhy průmyslu za její návrh, protože to je v souladu, vzpomínám-li si dobře, vlastně také eh, s tím Prahem, od kdy se něčemu říká praní špinavých peněz. A měla bych otázku na vaši adresu a sice text se týká pouze pladeb, které jsou činěny vládám. Nedomníváte se, že je to příliš restriktivní, eh, protože eh, existují také lokální úřady. Existují také národní společnosti, eh, které většinou dostávají platby, a teď tady myslím například na Gábun eh, v Nigerii, kde jsou státní společnosti, které proto, eh, aby dostali práva, mohou obdržu, dostávat také určité platby. Takže si kladu otázku, zda bychom se neměli snažit rozšířit to na vlastně všechny platby jdoucí nejenom vládám, ale také lokálním vládám, úřadům a společnostem, abychom všechno pokryli, protože jinak ne, eh, eh, nebude to tak, půjde ten text obejít, protože prostě se to třeba nebude týkat ehm, fyzických osob. Teď dostává slovo pan Deva. Uh, Děkuji mnohokrát a vítám vás zpět z vašich Eh, dalších úkolů a aktivit a já jsem se také eh, zaměstnal sám sebe tedy jinde, ale eh, rozhodně vás po určité době velice rád vidím a vítám. Eh, chci poblahopřát Fioně Hol za vynikající zprávu, která skutečně udeřila hřebíček na hlavičku těm několika problémům, s nimiž se setkáváme a její pozměňovací návrhy jsou na nejvýš eh, na místě. Jenom taková myšlenka, když se společnosti vydají a chtějí investovat do rozvojových zemí, někdy dělají takzvané offsetové investice, to znamená, že dostanou licenci k tomu, aby udělali nějaký výkop a vláda od nich pak požaduje, aby pak se věnovali nějakému projektu, který pomůže, tedy aby vybudovali třeba nemocnici nebo školu. A je to takový kompromis, ale takový kompromis může vést ke korupci, protože taková škola nebo nemocnice eh, třeba se pak nakonec nepostaví a ty finanční prostředky, které měly jít do té školy nebo nemocnice, mohou skončit v kapce nějakého ministra. A proto by mě zajímalo, jakým způsobem bychom mohli zajistit, abychom tu koncepci offsetových investic mohli do tohoto dokumentu také zapracovat, abychom se tomu z hlediska transparentnosti věnovali také. Pan Ricardo Cortés Lastria, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám vás zase mezi námi. Za prvé bych chtěl za socialistickou skupinu velice poděkovat Fioně za její vynikající zprávu, za výbornou práci, kterou vykonala. Myslím si, že to je povinnost tohoto parlamentu a snad se nám podaří konečně eh, tuto diskusi završit, kterou vedeme s komisí. Jistě to bude schváleno naše skupina se domnívá, že samozřejmě je třeba, aby bylo informováno o platbách podle jednotlivých projektů. Paní předsedkyně tady předsedla za, pře, prezentovala zásadní myšlenku a to je nesmírně důležité a sice zveřejňování, zpřístupnění těchto pladeb, které jdou i lokálním orgánům. A je třeba, a to je zásadní informace, eh, únik, eh, kdy dochází k úniku tokům, protože to se netýká jenom průmyslu a dochází k velkému úniku peněz, zejména v těch chudých zemích, eh, které jsou bohaté na zdroje. Proto eh, nám jde o větší transparentnost, o větší průhlednost a o lepší zprávu věcí veřejných v tomto ohledu. A domníváme se jinak, že i vynikající zpráva pokrývá skutečně veškeré obavy, které jsme měli eh, s tímto tématem. Děkuji vám mnohokrát. Nyní dám slovo komisi kterou zastupuje pan Kalina Simonov. Vážená paní předsedkyně, já jsem Kalina Simonov z DG pro vnitřní trh, z oddělení, které se zabývá účetnictvím a my se, jsme se také zaměřovali na problematiku vydávání zpráv pro jednotlivé země. Děkujeme také za toto stanovisko, eh, které reaguje na návrh komise. Já bych zmínila několik aspektů, na které nesmíme zapomínat. Eh, jednak to, že komise se chtěla zaměřit především na oblast neobnovitelných zdrojů této souvislosti samozřejmě tady zazněly návrhy, že můžeme zmiňovat také další oblasti a odvětví, ale zatím k tomu nemáme eh, fakta a čísla. Proto se zaměřujeme tedy především na těžební průmysl, především proto, že toto ošetřuje zmíněná americká legislativa eh, a také eh, problematiku lesnictví a dřevospracujícího průmyslu, kde eh, funguje zmíněná dobrovolná iniciativa. A Uvědomujeme si, že je nutné dosáhnout rovnováhy mezi snahou o transparentnost a podporu lepšího vládnutí to byla naše hlavní motivace při práci, ale zároveň jsme nechtěli znevýhodňovat evropské společnosti ehm, na hospodářské soutěži celosvětově. A domníváme se, že úroveň podrobností, kterou komise eh, ve své zprávě nabídla, by měla být uspokojivá, tedy že poskytuje nezbytné informace. Jak si možná uvědomujete, Rada zastává konzervativnější přístup, proto bychom se rádi dobrali ke kompromisu, udělali to, co je reálné v této chvíli a zaměřili se tedy na zmíněné dva sektory, abychom tedy nebyli příliš ambiciozní, což by ve výsledku mohlo vést k neúspěchu veškerých aktivit, protože kromě velké podpory jsme se setkali i s určitou neochotou rozšířit rozsah působnosti směrnice ehm, z hlediska potírání daňových úniků. Komise má Eh, určité pochybnosti o tom, zda máme využít právě tohoto nástroje, protože jde o nástroj čistě účetní a bylo by obtížné zajistit, eh, aby, dejme tomu, daňové ráje eh, a celou problematiku daňových úniků a daňové optimalizace, aby tento text řešil. To by nebylo opravdu reálné. A další problematika přístupu k vládám. Podstatné je, aby informace byly zveřejňovány podle jednotlivých zemí, ale zároveň bychom se měli věnovat také problematice místních zpráv a dalších subjektů, které tyto platby dostávají. Je to relevantní, zvláště pro místní komunity, pro obce. A e, Výkaznictví projekt od projektu má také velký význam, protože byla také snaha zmenšit rozsah Eh, těchto ustanovení, ale my toto považujeme za jádro návrhu a proto bychom rádi tuto problematiku eh, ponechali ošetřenou tak, jak je. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo paní Olové za, k závěru. Děkuji mnohokrát za všechna vyjádření, za všechny připomínky. Já bych ráda reagovala na některé z nich problematice rybolovu. Rozumím tomu, proč by toto mělo být žádoucí, tedy proč by bylo žádoucí vědět, jaké finanční prostředky získala ta která vláda. Na první pohled bych reagovala tak, že by mohlo být obtížné eh, toto ošetřit v souvislosti s touto směrnicí, protože hovoříme o velkých společnostech, které nejsou kotované na burze, anebo společnostech, které sice kotované jsou, ale nejsem si zcela jistá, že zda právě mm, rybářské licence rybolov by vůbec do této kategorie mohly spadat, ale v každém případě si s vámi o tom ráda promluvím. K problematice plateb místním zprávám a samozprávám, jak o tom hovořil pan Deva a také komise. S tím souhlasím, ale vláda v tomto smyslu v článku 36 těch definicí je definována takto tedy jakýkoliv orgán státní, regionální nebo místní, tedy včetně vládních agentur a subjektů, které vládnou, které tedy vykonávají vládu a státní zprávu. Tímto způsobem si myslím, že jsme ošetřili tedy nejenom vládu centrální, ale také státní zprávu a samozprávu. A další zmínka která se týkala eh, plateb v naturálích. A to je ošetřeno pozměvacím návrhem 9. A je naprosto Eh, správné, že cokoliv, jakýkoliv projekt, který by třeba měl být tou korupcí, kdy tedy finanční prostředky, které měly sloužit na výstavbu školy, jdou pak eh, do kapes eh, státních úředníků, to je přesně to, co pozměňovací návrh 9 ošetřuje tím, že specifikuje, že velké společnosti, velké podniky, které působí v těžařském průmyslu nebo v dřevospracujícím průmyslu a dřevotěžařském průmyslu, by měly specifikovat také položky a částky a typy plateb, včetně plateb nepeněžních, tedy v naturálích. Přesně tímto se nám podařilo ošetřit všechny další eventuality těch nejrůznějších kompromisů a protislužeb, které mohou v tomto smyslu být aktuální. A nakonec té otázce rovnováhy transparentnosti na straně jedné a neomezení konkurenceschopnosti na straně druhé, měli bychom si uvědomit, že ty nejlepší společnosti v EU se tomu již věnují a nejsou žádné doklady o tom, že by evropské společnosti, které jsou transparentní, jak ztrácely, například společnosti jako Statoil a další, e, i nadále mají e, koncese v Angole i přesto, že se rozhodli vydat cestou transparentnosti. Já si myslím, že naším úkolem je skutečně vždycky usilovat o to nejlepší a učinit to normou. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní Hol, za veškerou odvedenou práci a za vyjádření. Máte zcela jistě můžete si být jistí, že dánské předsednictví chce mít tento text schválen před koncem svého předsednictví a právě proto budeme hlasovat o tomto stanovisku 4. červnu a právě proto termín pro podání pozměňovacích návrhů je zítra v poledne. A nyní se budeme věnovat vytvoření Evropského nástroje pro sousedství. Máme tady čtyři eh, návrhy stanovisek pro AFE, tedy návrh nařízení finančního nástroje eh, externích akcí, eh, politiky sousedství, nástroj pro stabilitu, partnerskou spolupráci s třetími státy a nakonec finanční nástroj na podporu demokracie a lidských práv. Budeme se věnovat jednotlivým otázkám postupně. Začneme stanoviskem pana Devy, které se věnuje evropskému nástroji sousedství. Pan Deva má slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že jste to viděli v mém návrhu stanoviska, že to je velice důležitý nástroj a já navrhuji jenom pět pozměvacích návrhů AFETu, eh, na, tedy k současnému návrhu. Ty se zaměřují hlavně na posílení a zlepšení textu, znění, na propojení mezi pomocí, rehabilitací a rozvojem, a což je také rozhodující pro náš eh, eh, rozvoj. náš výbor je ten další eh, pozměňovací návrh, ale nesmíme zapomenout na úlohu eh, která eh, pomoc musí být oddělená od snižování chudoby a to je náš cíl další. Takže nesmíme samozřejmě vynechat slova vytváření bohatství, protože jde o vytváření bohatství. Eh, vzhledem k interním eh, schůzkám, který eh, AFED zorganizoval, je můj pocit takový, že takovýto minimalistický přístup, kdy se bude předkládat jenom omezený počet pozměvacích návrhů, které se dotýkají klíčových zájmů našeho výboru, by hm, byl také realistický, pokud chceme, aby AFED zohlednil ty naše hlavní tedy mm, připomínky eh, našeho výboru pro rozvoj. Takže já teď stručně představím obsah eh, svých pozměňovacích návrhů. Pokud je o pozměňovací návrh číslo 1, který se týká článku 1 návrhu tohoto nástroju, Tady jde samozřejmě o snížení chudoby, potom článku 1, eh, vycházejícího tedy z základního eh, mm, eh, z právního základu. Pozměvací návrhy 3, 4 k článkům 2 a 7. Jejich cíl je posílit a zlepšit propojení mezi snižováním chudoby a rozvojem, včetně tedy nouzové pomoci po katastrofách nebo krizích eh, a zahrnutí tedy dlouhodobé eh, pomoci pro rozvoj a zase eh, úlohu tedy vytváření bohatství ve přisnižování chudoby. Pozměňovací návrh 5 k článku 20, ten je v podstatě technický, ale také velmi důležitý. Komise se také posledně pokoušela, aby neexistoval v současném nástroji žádný, tedy žádné datum vypršení. Eh, my navrhujeme 31. 2000, prosince 2020. Chceme samozřejmě slyšet, co si myslí komise a další kolegové k návrhu toho stanoviska. Jak víte, nacházíme se právě eh, v období, kdy kritizujeme tedy některé přístupy, jako například delegované akty a tak dále a to by mohlo vést k odstranění. Takže teď vlastně hovoříme o tomto nástroji a zároveň hovoříme o našich obavách, eh, pokud jde o ty aktiv přenesené pravomoci, takže já bych rád slyšel, co si o tom myslíte. Monsieur Norbert Neuss, pan Norbert Neuss má slovo. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také já mám nesmírnou radost, že vás zase můžeme vidět zpět u nás ve výboru. Ke stanovisku pana Deveho bych za naši frakci eh, mohl naprosto souhlasit i s těmi dodatečnými pozměňovacími návrhy. Eh, my se snažíme pracovat s celou řadou, technický, celou řadou technických pojmů, eh, abychom v budoucnosti mohli lépe a rychleji Mm, postupovat. Myslím si, že tady je veliká potřeba, zejména u těch jižních sousedů, eh, zejména s ohledem na, Arabs, na arabské jaro. Lidé v těch zemích jsou netrpěliví a čekají na konkrétní opatření ze strany evropských států a domnívám se, že tyto nástroje by mohly poskytnout eh, potřebné nástroje, abychom mohli patřičně rychle a flexibilně reagovat. Zásada více pro více je skutečně vítaná. Pakliže bude odůvodnění dobré, je také možné lépe podpořit, ale znamená to totéž obráceně méně za méně. To znamená, pakliže dojde k vleklému vývoji, bude se poskytovat méně peněz. To by, o tom bychom také ještě měli diskutovat, protože tyto země musí také nést svou odpovědnost. Není možné, abychom eh, skutečně hm, mohli potřeb, eh, pomoci těm lidem, které to nejvíce, kteří to nejvíce potřebují, třeba také snaha zemí jako takových co se týče zapracování politiky sousedství do eh, toho rozměru EU-Afrika, je třeba bojovat také proti klimatickým změnám a eh, také postupovat proti nadnárodním společnostem. Je třeba, abychom byli zapojeni více do těchto vyjednávání abychom jako partneři byli bráni v potaz, zejména i při uh, boje proti změnám klimatu. Je třeba lépe propojit veškerá tato témata a také eh, téma okamžité pomoci v případě katastrof pro eh, náhlou nenadalou pomoc i pro dlouhodobější pomoc. Myslím si, že i ta dlouhodobější pomoc by se měla dostat do mm, úhlu naší pozornosti. Eh, padla tady zmínka o občanských společnostech. Já jsem se částečně účastnil minulý týden strukturovaného dialogu a vyslechla jsem si tam velkou kritiku ze stranu lokálních eh, úřadů, které nemají ani pocit, které, pardon, které mají pocit, že se upřednostňují občanské společnosti. Eh, Potřebují podporujeme eh, budování občanské společnosti, ale musíme také podporovat lokální úřady, abychom přispěli k decentralizaci a k rozvoji demokracie a také možná k lepší realizaci pomoci. Důležité je z našeho pohledu rovněž, abychom jako výbor pro rozvoj měli peníze z odpovídajícího DCE, ne pro jiné otázky a proto si myslím, že návrhy, které zazněly od pana Devy, jsou nesmírně reálné v jeho přístupu a proto to jistě najde podporu i v AFETu. Za naši stranu přijde ještě malá žádost o změnu ve článku 2, kde se jedná o trvale udržitelné hospodaření a zacházení s přírodními zdroji, jako například používání vody a moře. Děkuji a zdroje moří. Děkuji vám mnohokrát a jinak se plně připojujeme, pane Deve, k vaší zprávě. Děkuji a nyní má slovo pan Görens. Děkuji vám. Já bych rád začal banalitou, ale už to banalita není. Poté, co pan Deva udělal tak výbornou zprávu. Pan Deva by byl neschopen udělat nějakou špatnou zprávu ne, že, by, že on je neschopný, ale byl by neschopný udělat špatnou zprávu, aby nám bylo jasno. E, co se týče tomu, toho, co právě řekl pan Neuser e, s ohledem na DCI, e, samozřejmě není možné financovat jiné zdroje financování. Myslím si, že se musíme soustředit skutečně na to, abychom tady se nesnažili zabít více much jednou ranou a pak ztratili o příležitost financovat toho, co financovat chceme. A priori eh, nejsem proti. Samozřejmě třeba nalézt patřičné peníze, ale z důvodu jasnosti eh, bych rád věděl, Eh, jaký fond přesně bude určen pro objekt naší diskuze a také bych rád znal přesnou procentuální částku, kterou budou činit takzvané způsobilé náklady v rozvojových státech. A to chci vědět skutečně jenom proto, abychom vyjasnili tuto záležitost eh, protože já potom budu mít ve své zprávě také téma budoucího rozvoje a to bych do toho zahrnula. Jinak chci velice srdečně poděkovat našemu příteli. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo komise, kterou tady zastupuje pan Andras Jakobs. Andros, pardon. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Andrew Jacobs z, Evropské, z výboru pro rozvoj Evropské komise. Zaprvé bych rád poděkoval zpravodaji za návrh té zprávy a poděkoval také všem členům výboru za jejich připomínky. Zaprvé pokud jde o tu otázku chudoby, snížení chum, omezení chudoby, rád bych Evropská unie, jak všichni víte, je odhodlaná eh, vést tedy ten boj za vymícení chudoby na celém světě. A to je také důvod, proč máme dva eh, finanční nástroje, které mají velice jasný cíl eh, vymícení chudoby. To znamená, je to ten nástroj DCI, o rozvojové spolupráce a Evropský fond pro rozvoj. Jak si jste všichni vědomi, ty, ty, ta vyjednávání o těchto nástrojích stále pokračují a mm, dosahujeme pokroku také v jednání s Evropským parlamentem a radou. Pokud jde o otázku sousedství a toho nového evropského nástroje pro rozvoj sousedství, Snižování chudoby je také důležitým cílem tohoto nástroje eh, mimo jiné a proto ho zmiňujeme také i v našem návrhu k specifickým cílům článku eh, k písmenům A až D, snížení chudoby. Ale snižování chudoby není jediným cílem v našem regionu, protože ty sousední země mají celou řadu specifik a zvláštních potřeb, které je třeba řečit, které nacházejí mnohem dále než jenom vymícení chudoby. Jak už jste se zmínili, článek 21 eh, smlouvy o Evropské unii vymezuje obecné cíle eh, vnějších vztahů Evropské unie. V tomto článku se hovoří o podpoře udržitelného eh, ekonomického, environmentálního rozvoje a tak dále ve souvislosti s cílem tedy odstranění chudoby. Článek 1 návrhu IN ENI odráží vlastně tu smlouvu a, eh, a eh, hovoří o zvláštním vztahu s našimi e, sousedy. Článek 8 je zásadní pro evropskou politiku sousedství a také pro ENI, jak jsme ho navrhli. Pokud jde o vaše navrhované pozměňovací návrhy k článku 2 ENI, my se domníváme, že to, co tady navrhujete už v textu, je v podstatě implikováno během vypracovávání toho znění i během diskusí, které jsme, jsme měli s radou. Jsme se snažili jaksi nepřistupovat tomu jako metodou vánočního stromečku. Chtěli jsme tam e, tedy zapracovat e, cíle. Samozřejmě vytváření blahobytu je důležitý cíl, ale my jsme se snažili omezit ten počet těch cílů, abychom jich neměli celé stránky tedy cílů, které bychom my považovali za vhodné, protože takovýto seznam cílů by nikdy nemohl být vyčerpávající. Pokud jde o článek 7, domníváme se, že by skutečně bylo vhodné uvést tam nějaký odkaz na podporu po skončení krize a na budování odolnosti těch příjemců a nejenom posilování eh, tedy té odolnosti samotné například eh, takovou tu eh, podporu poskytujeme Libii momentálně, ale musíme být opatrní, abychom tedy tam neuváděli změní, které se vztahuje k dlouhodobým činnostem v oblasti dlouhodobého rozvoje, protože Samozřejmě eh, ta podpora po skončení krize nevede nezbytně k dlouhodobé podpoře eh, z hlediska dlouhodobého rozvoje. Například u Libie mm, mm, nemáme cíl tedy poskytovat dlouhodobou podporu rozvoje, ale pouze podporu po, po krizi. Pokud jde o tu lhůtu, to koncové datum pro to nařízení, toto je horizontální risk, který se vztahuje ke všem návrhům nařízení, takže je zapotřebí tuto, tento návrh vidět v souvislosti s jinými nástroji, a jak je to tam upraveno. My máme obavy o možné důsledky takovéhoto data, pokud do toho koncového data neproběhnou, nebudou finalizovány všechny, eh, všechna jednání o regul- eh, novém nařízení. Co se tedy stane s těmi projekty, když například skončí tedy vlastně eh, ta platnost toho nařízení, než všechny projekty skončí? Ehm, pokud jde o tu otázku ehm, reakce na ehm, eh, rozvojové potřeby, ENI. Já se na to ještě podívám, takže k tomu momentálně nemohu nic říct. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a dám znovu slovo panu zpravodovi pro závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Norbert tady e, e, měl velice důležitou připomínku. Více za více a méně za méně. Více za více to je velice dobrá pobídka. Je to dobrý způsob, jak přistupovat k rozvoji ta při, les v les, to znamená méně za méně, nefunguje, protože tam dosáhnete stropu, za nějž nemůžete jít. Začnete tedy, znamená to, že byste těm nejchudším dané zemi nedali nic. To je morální dilema. Budou určité země, kde, které neuznávají naše pravidla demokracie, lidských práv, zákonnosti nebo vládu zákona a pořádku, dobrou zprávu věcí veřejných. A přesto nemůžeme aplikovat princip e, méně za méně. Protože když ho uplatníme, tak to je citlivá země, kterou my vlastně tímto, tak říkajíc, vyhladovíme. Takže je tady určitý limit. Je tady, určitě existuje tento limit i u toho principu více za více. Um, já jsem slyšel tedy velmi dobré připomínky k, této, k tomuto stanovisku, ale musím poděkovat sekretariátu, který mě mimořádně pomohl při vypracovávání té zprávy a já jim tedy musím také poděkovat, protože si to zaslouží. Mají na tom své zásluhy. Já to považuji za absurdní, aby komise říkala, že nemají prostor pro slova jako vytváření blahobytu, snižování chudoby. Když se na tyto věci podíváte globálně, máme asi 16 miliard eur k dispozici ročně. A máme také 16 miliard eur které můžeme rozdat, ale nemusíte mít zrovna nějaké vysokou školu být matematikem, abych, abyste věděli, promiňte, jedná se o částku 60 miliard. Jak rozdělit tedy eh, tuto částku? Je tady... Když byste to vydělili, šlo by, to, šlo by o 60 centů na den. To znamená 60 centů na den eh, těm chudým. Eh, to nechceme, eh, takovéto rozdělením. Hovořme tedy o vytváření blahobytu, protože těch 60 centů nic neznamená to nepovede k žádné dobré existenci těchto lidí. My musíme vytvářet struktury, aby si tito lidé mohli vydělat 1,6 až 2 eura denně a rozdávání peněz mm, nevytvoří, ne, nepovede ke snížení chudoby. Takže nedělej, nedávíme rovnítko mezi eh, rozdělování peněz a snižování chudoby. To totiž neznamená snižování chudoby. My potřebujeme nástroj vytváření blahobytu, aby si lidé mohli vydělat ne 16 centů denně, ale 3 eura denně. Děkuji vám. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le... Děkuji vám mnohokrát. Rada bych připomněla, že lhuta na eh, předkládání pozměňovacích návrhů je středa 30. května v poledne a budeme hlasovat o tomto stanovisku na našem zasedání 19. června a FED bude hlasovat o své zprávě 9. července. A nyní eh, přejdeme k dalšímu eh, nástroji a sice ke zřízení nástroj, pardon, k zavedení partnerského nástroje eh, spolupráce s třetími zeměmi a naším zpravodajem je Enrique Guerrero Salom a já mu hned dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Srdečně vítejte. Eh, vítám vás opět mezi námi na našem výboru eh, po eh, tak vzrušující etapě vašeho politického života. Rád bych řekl, že zatímco jste bojovala za své ideje ve volební kampani ve Francii, byla jste nahražena skutečně vynikající místo předsedkyní která je sice vaší konkurentkou co do politiky, ale jinak je skutečně vynikající reprezentantkou našeho výboru a skutečně zastřešila obě tyto záležitosti. Stanovisko, které jsem mm, předložil, Ehm, vlastně vychází ze počátečního uznání. Když se podíváte na to, jak se jmenoval nástroj, který nahrazuje ten nástroj, který a jak se bude v tomto případě jmenovat, tak tady došlo nejenom k terminologické změně, ale kvalitativní změně. Původní nástroj, který skončil, nebo skončí, promiňte, v roce 2013, se jmenoval nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi a s jinými zeměmi vysokého HDP. A protože se budeme, to, co chceme ovlivnit v tomto stanovisku, je zřídit nástroj přidružení. To znamená, jedná se tady o zblížení v ohledu komerčním, o slučování různých politik do nového nástroje. A to, co se dohrálo mezi rokem 2007 a rokem 2014, až vstoupí v platnost nový eh, nástroj, uděje a událo se velice mnoho záležitostí. To nejdůležitější, k čemu došlo, je samozřejmě eh, Eh, k ohromnému rozvoji eh, určitých ekonomik, jako například Indie, Číny a Brazílie, eh, které nejenom zaujímají nesmírně důležité místo v komerčním ohledu, ale také v politickém ohledu a ve strategickém ohledu. To znamená, stali se globálními aktéry a proto Evropská unie má veliký zájem o to, eh, združovat se s nimi nejenom v komerčním ohledu a nejenom eh, v ohledu rozvoje. V těchto letech také se zvýšil dopad ekonomické krize eh, a to vlastně zhoršuje hospodářskou situaci Evropské unie a určitým způsobem velice oslabuje naši politiku spolupráce. E, v této době došlo také ke změně a dochází ke změně zásadních globálních výzev ve světě. E, trochu se snížily obavy z klimatických změn, a protože se snížila intenzivita, již bychom měli čelit klimatickým změnám, protože některé zemi našly výmluvu hospodářské krize, aby se vymluvili z toho, že snížili svá úsilí v tomto ohledu. Co se týče migrace, tady došlo ke zvýšení a tím došlo k intenzivním obavám týkajících se dostatečné výživy obyvatel ve světě. Z této perspektivy to, co nabízí komise, má specificky komerční přístup. Je tady specificky komerční přístup týkající se spíš té vnější dimenzi, protože prostřednictvím tohoto nástroju se snaží podporovat strategii Evropy 2020 prostřednictvím nejrůznějších bilaterálních spoluprací, regionálních a by regionálních spoluprací a chce zlepšovat přístup na trhu, zlepšit příležitost pro investice a tak dále to, o čem se zmínil také pan Deva, a týkající se právě těchto obchodních příležitostí pro investice podniků a jedná se také o zlepšení viditelnosti Evropské unie ve světě ve všech ohledech. E, tento postoj komise, což chápeme, je tedy postoj, který bude méně hájen jak na výboru pro zahraniční záležitosti, který je příslušným výborem, tak na výboru pro mezinárodní obchod z povahy věci jako tamosetné. E, to znamená, že nám přísluší přinést perspektivu a zohlednění rozvoje do této inovace příslušného nástroje. A podle mého názoru nám náleží prostě zavést tady určité prvky perspektivy rozvoje proto, abychom doplnili tento širší postoj spolupráce hospodářské a obchodní. V jakém ohledu? Za prvé, snažím se, aby mé stanovisko zahrnulo heterogenitu, která existuje v zemích, včetně, včetně těch, které v posledním desetiletí velice hospodářsky vzrostly. Brazílie, Čína, Indie skutečně um, vyzdvihly z bídy eh, stovky tisíců osob, ale stále ještě mají také stovky tisíců osob v chudobě ve svých vlastních zemích. A to je prostě rozděleno velice nerovnoměrně podle regionů, podle generací, eh, podle pohlaví, podle úrovně vzdělávání a tak dále a tak dále. Jedná se tedy o to, abychom zde zavedli perspektivu rozvoje eh, eh, protože si uvědomujeme, že v těchto zemích průměrný, eh, průměrný HDP vzrostlo, ale zároveň také vzrostla chudoba mm, eh, v této společnosti a eh, musíme skutečně to zahrnout do našeho boje pro vyrovnávání těch nerovností co se týče vyloženě napřímených obchodních styků, což je mm, jaksi eh, v, kohe, v, v souladu se základními mm, politikami Unie, se snažíme eh, prostřednictvím nástrojů eh, rozvojových, především podle, podle zásadního rozvoj, nástroje tady také přispět. My se domníváme, že nezbytné je monitorovat Sledovat tedy fungování opatření, která se uvedou v život a zároveň zajistit postoj, Evrop, zabezpečit postoj Evropského parlamentu v tom ohledu, aby byl skutečně informován, aby, ale aby zároveň mohl také vyjadřovat svůj názor k těm k této praxi pak tady máme také velice důležitou část a to my také velice podporujeme a to je zvýšení soukromého sektoru proto, aby podíl soukromého sektoru se zavázal k tomu, že bude také dodržovat pracovní podmínky, ekologické podmínky a některé další základní podmínky, které obhajujeme eh, v našem výboru. A na závěr bych rád podtrhl, že je třeba, abychom skutečně hájili i také přidanou hodnotu a to je a to je ten evropský přístup Evropské unie. A sice, že je to lepší, abychom tuto otázku dělali z jednotné evropské úrovně, než abychom se snažili to jaksi rozmnožit eh, s pozice jednotlivých národních států. A to také přísluší samozřejmě AFETu, aby se zavázal i on k tomu, že tady bude se dodržovat tato přidaná, hájit tato přidaná hodnota. Vždycky, když Evropská unie se snaží podporovat nějaké záležitosti, je třeba, aby oni měli přidanou hodnotu a to musí být zohledňováno i když se snažíme zavádět nové nástroje. E, svět se změnil, tento nástroj má o něco jinou orientaci než ten původní nástroj. Má ze zásady obchodní orientaci orientuje se spíše na vnější dimenzi a myslím si, že náš výbor pro rozvoj by tady měl zabovat určité žádosti našeho výboru a naše stanovisko samozřejmě se odkazuje na určité články, abychom eh, toto stanovisko podpořili. Děkuji vám mnohokrát.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 Já se musím mm, omluvit, že jsem eh, byl eh, zaměstnán, byl, musel jsem do Lucemburku eh, a proto jsem nemohl naslouchat odpovědím komise, tak jak se vyjadřovala ke zprávě našeho kolegy. Já myslím, že je nezbytné, aby probíhalo kontinuální hodnocení aktivit, které jsou financovány z tohoto finančního nástroje. Já bych v této souvislosti rád zdůraznil, že diskuse, kterým se věnujeme, souvisejí s diferenciací eh, toho, co komise stanovila pro svoji, svoji budoucí práci z hlediska využití prostředků nového nástroje partnerství, partnerské spolupráce, a pokud jsem tomu správně porozuměl, já zatím analyzuji tuto problematiku v souvislosti s problematikou rozvoje, tak pokud jsem tomu správně rozuměl, tak eh, komise eh, uvažuje o ukončení spolupráce s některými zeměmi, eh, této souvislosti a proto vzniká nový nástroj partnerské spolupráce, který umožňuje vynakládat tyto finanční prostředky a zajímalo by mě, zda tato eh, prostředky, které vycházejí z tohoto nástroje spolupráce, zda to třeba nepůjde, eh, nebude v rozporu se zásadou diferenciace eh, a my bychom rádi například v souvislosti se zeměmi Latinské Ameriky, které získávaly prostředky eh, z, z, z nástroje eh, pro eh, rozvojovou spolupráci, zda by tedy tak tyto státy v budoucnosti, tyto nově se rozvíjející státy již nemohly využívat rozvojové pomoci, ale mohly by se uh, zapojit do trojstrané spolupráce, kde by eh, darcovským eh, subjektem byla Evropská unie, poskytovatelem by byla ta nově se rozvíjející země a rozvojová země ta by byla příjemcem té pomoci. A Otázka, která se naskýtá, z ní, jak by komise viděla financování budoucnosti takovéto spolupráce. Zda tato trojstraná spolupráce má být financována právě z nástroje pro rozvojovou spolupráci DCI a nebo zda by eh, tyto eh, země v přechodném období mohly se stát zprostředkovatelem ehm, poskytování rozvojové pomoci a kdo by získal vůdčí úlohu právě v tomto typu spolupráce? To je moje druhá otázka. A e, já už jsem také tuto otázku komisi položil, ale zatím jsem nedostal zcela jasnou odpověď k tomuto datu. A zajímalo by mě tedy, zda by se komise mohla zapojit do omezení poskytování prostředků těmto zprostředkujícím zemím, které s tím, že by se to omezilo jenom na technickou pomoc. Děkuji mnohokrát a pan Deva má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chovám velkou úctu k Endrikovi, k jeho názorům, k jeho stanovisku a velice pozorně jsem mu naslouchal jeho slova jsou velmi důležitá. Ale když se podíváme eh, k tomuto stanovisku o partnerské spolupráci s třetími zeměmi, eh, tak eh, z toho vyplývá celá řada informací, znalostí a úvah, na něž komise zatím neměla čas je důkladně prostudovat. V letech 60. až 90. svět chudnul, rozhodně nebohatnul. E, zatímco rozvinutý svět bohatl. E, mezi rokem 90 a 2012 se rozvojový svět rozvíjel a bohatl. A rozvinutý svět naopak chudl. A nikdo zatím neanalyzuje, jakým způsobem za posledních 20 let rozvojové země dokázaly e, obrátit svůj relativní sestup nebo úpadek a získat eh, relativní výhodu, komparativní výhodu. Poslední minulé měsíce Brazílie předstihla Spojené království jako pátá největší ekonomika na světě. To byl šok. Ale podařilo se jim to. Řada latinskoamerických států se nyní stává státy se, prost, se střední úrovní příjmu a zjiští tigrové si už tuto pozici vybojovali dříve. Nejnovější zprávy ekonomů ukazují, že eh, eh, Rus v Afriku je tak fenomenální, že některé africké státy se stanou velmi rozvinutými a dokonce se dostanou do skupiny států se střední úrovní příjmů. Co se děje? E, jak je možné, že to funguje v těchto státech a co se naopak děje u nás, že my tohoto růstu nedosahujeme? Naopak jej dosahují druzí. Kdo vlastně tuto problematiku případ od případu analyzuje? kdo sleduje, co se děje v evropských, eh, co se děje v rozvojových zemích, co umožňuje růst těmto zemím a jak se poučíme právě eh, z těchto eh, informací a jak toto poučení uplatníme v těch státech, kde růst není. Já myslím, že to si žádá rozsáhlejší diskusy než samotná tato zpráva, než samotné stanovisko, ale myslím si, že je nezbytné, abychom se snažili pochopit faktory, které pomohly přesunout Brazílii z velmi chudé země se spoustou slamů. Ty slamy tam ještě jsou do značné míry, ale co jí vedlo k tomu, že se stala bohatší než Spojené království? A co pomohlo Číně, aby 300 milionů lidí se dostalo z chudoby? A co posouvá Tanzánii? co je hnacím motorem dalších států v Africe. Ehm, třeba i Tanzánie předstihne Británii jednou. Ale jaké mechanismy tam fungují? Jaké faktory tam působí, ať už náhodně nebo úmyslně, co se jim podařilo nastavit správně, sám nevím. A jaké další faktory, které ať už záměrně nebo nezáměrně jsou špatně u nás a že působí třeba e, obrovskou nezaměstnanost ve Španělsku, absenci růstu v Jižní Evropě. Proč je nulový růst Británii konkrétně. Samozřejmě je u nás bankovní krize, ale to zdaleka nesouvisí s hospodářským růstem. Neznám odpověď, ale myslím si, že bychom toto stanovisko a další související práce měli využít k tomu, abychom porozuměli faktorům, které umožňují fungování věcí. Já jsem sám eh, vědec a proto se vědeckou terminologií také vyjadřuji. A já bych ocenil, kdyby někdo v parlamentu udělal nějakou práci zaměřenou na to, eh, eh, vysvětlit, jak státy Latinské Ameriky z úplné katastrofy v 80. a 90. letech se vyšplhaly až mezi státy se střední úrovní příjmu. Co se stalo vlastně? Děkuji vám mnohokrát. A nyní bych dala slovo paní muži, eh, která eh, je ze služeb pro vnější činnost a bude eh, hovořit o nástroje pro, nástroji pro partnerskou spolupráci. Děkuji mnohokrát. Já jsem Elis Matis z Evropské služby pro vnější činnost. A Pracujeme na tomto nástroji eh, pro komisi. Takže rád bych reagoval na to, co řekl, eh, řekla paní předsedkyně a členové, kteří vystoupili. A pokusím se odpovědět na jednu, dvě otázky, ačkoliv nebudu moci zabíhat do podrobností, pokud jde o ty pozměvací návrhy, které, jak vidím, velice jasně odrážejí klíčové eh, priority tohoto výboru. Jenom se budu věnovat hlavním bodům toho návrhu na nástroj partnerství komise a budu reagovat obecněji na to, co tady zaznělo. Tento nástroj je souborem návrhů schválených eh, kolegiem eh, loni v eh, prosinci a odpovídá na tedy sdělení z června, které se týká MFF a vnějších vztahů. Je to hlavní prvek toho nového toho nového nástroje. Bude to nástroj vnější politiky, abychom tedy na globální úrovni mm, e, něco zavedli. E, e, tady jde o ICI+, Plus, ten je omezený geograficky, kdežto tento nástroj bude globální nástroj. To už řekl pan zpravodaj, že bude podporovat vnější dimenzi evropské politiky, jako je například Evropa 2020, anebo bude reagovat na velké výzvy, jako je klimatická změna a životní prostředí bude také posílí náš profil na mezinárodním eh, jaksi, fóru eh, v tomto směru. Takže tento nástroj partnerství doplňuje eh, nástroj DCI, nástroj pro rozvoj, včetně těch cílů snížení chudoby, ale zároveň se bude zabývat cíly, které jdou dále než je rozvojová spolupráce u zemí, které hrají, jak tady mm, mm, pan zpravodaj řekl, eh, stále větší roli na jaksi v globálním měřítku. Takže bude doplňovat DCI, tento nástroj partnerství bude podporovat zájem na celém světě a to zatím eh, v těch dvou eh, nástrojích, které Evropská unie má, nebylo možné. Takže překlenujeme tady určitou mezeru. Chceme začít spolupracovat s zeměmi, které jsou ve strategickém zájmu evropské úrovně, budeme vést politický dialog, které bude podporovat ty naše zájmy a e, budeme samozřejmě rozvíjet dále ty naše vztahy s těmi takzvanými strategickými partnery, jako je Brazílie, Rusko, Čína, Indie, ale také samozřejmě už zavedená partnerství, která máme s USA, Kanadou, Japonskem, s e, Koreou, Jižní Koreou a dalšími. Takže ten nástroj partnerství, chcete-li, není nástroj pomoci, nemá nahrazovat rozvojovou eh, pomoc. Eh, v této oblasti tedy nereaguje na tuto logiku rozvojovou. Tady jde o financování infra, projektu infrastruktury a to je velice jasné, když se podíváte na tu obálku finanční, která se navrhuje, což je minimální zlomek toho, co má DCI, nástroj sousedství a eh, nástroj, který pomáhá zemím předstupním k dispozici. Takže je zapotřebí velice eh, sledovat tu otázku přidané hodnoty. Tady eh, i zpravodaj na to poukázal eh, a zároveň jeho kolega, který vystoupil hned po něm. To znamená, je důležité mít na paměti ten vztah pro ty země se středními příjmy, které jaksi eh, se dostaly výš, eh, než tedy eh, byly ty země, které klasicky potřebují tu pomoc. Takže při rozvoji toho nástroje budeme mít stále další regionální programy i globální programy, které, kde tedy budou určité prostředky k dispozici. To znamená, že ty země nebudou úplně vypuštěny z tohoto mm, okruhu cílu. To zhruba sumarizuje celkový koncept tohoto nástroje. Doufám, že jsem reagoval na některé otázky, které jste tady eh, přednesli a my se těšíme na vaše, eh, samozřejmě na vaše příspěvky eh, pro výbor AFET v tomto ohledu. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji vám mnohokrát, pane Guerrero. Máte slovo pro to, abyste uzavřel naše diskuzi. Děkuji mnohokrát. Tady byly vlastně dva druhy otázek. Jeden na komisi s ohledem na to, jak chce eh, nakládat s touto otázkou a druhá se týkala vlastně agendy toho, jakým způsobem nebo jak je to možné, že méně rozvinuté země se rozvinuly hodně a jak to, že bohaté země relativně hodně schudly. Myslím si, že to je způsobeno také, když se podíváme do historie ekonomie hospodářského rozvoje, tak tady máme takové zásadní věci jako přírodní zdroje obyvatelstva a možnosti vytvářet trh, které skýtají daleko větší možnosti pro rychlý růst než Eh, jiné země. Mnoho zemí v Jižní Evropě eh, hodně rostlo v 80. 90. letech. Jiné země východní Evropy stále ještě rostou, některé z nich v současné době méně, ale mm, eh, já se domnívám, že to, co řekl pan Deva, je skutečně škoda, že nemáme v současné době dostatečné vědecké zdroje, která by nám mohly umožnili studovat ten dopad v nejrůznějších zemích. Ale on předsedá instituci, která nese jméno jednoho velkého ekonoma. Já chápu, že pro Velkou Británii eh, překonávají Indie prostě eh, v hospodářském ohledu a to může znamenat pro Brity určit tou depresivní skutečnost, ale když se podíváme, tak Brazilci mají horší průměrný eh, horšou, horší průměrnou situaci než průměrný Brit. Děkuji mnohokrát. Dobře, eh, o tomto stanovisku budeme hlasovat 15. května a pozměňovací návrhy eh, které eh, budou předkládány do 15. května, opravuje se paní předsedkyně, budeme hlasovat 4. června. A nyní se budeme zaobírat zřízením nástroje stability a eh, zpravodajem je pan Preda, který zde dnes není, protože odjel do Bukurešti a pan Ponga byl tak laskav, že se eh, chopí představení zprávy pana Predy. Požádám pana Pongu, aby byl poměrně stručný. Není to tedy moje chyba, ale musíme stihnout potom další program. Já budu velmi rychlý, protože jsem právě přeč, eh, jenom přečtu stanovisko, které připravil pan Preda. Co se týče nástroje pro stabilitu, eh, je to klíčový nástroj pro zajištění spolupráci, pro rozvoj krizových situacích. Tento nástroj je nástroj posledního možnosti v situaci, kdy nastane politická krize nebo přírodní katastrofa, která ohrozí celkovou stabilitu. E, tento nástroj nabízí jakousi první pomoc v nouzové situaci a je také základem pro rozvojové projekty v třetí zemi. Pan Preda zmiňuje, že e, e, také i výbor si přeje zajistit základní eh, zásadu eh, lídrů, tedy zajistit také flexibilitu tohoto nástroje. Ehm, jde eh, o tři aspekty. Za prvé budoucí navýšení rozpočtu tohoto nástroje, za druhé adekvátní financování pro dlouhodobé akce a za třetí nové zavedení do textu návrhu ustanovení týkající se eh, eh, implementace finančního mechanismu hodnocení tohoto nástroje. Pan Preda vítá navýšení eh, rozpočtu o více než 40 zhruba 3 miliardy euro. Toto navýšení však ještě nestačí na pokrytí celé řady akcí, které Evropská unie realizuje v této oblasti, například e, iniciativy zaměřené na snížení násilí a zastavení konfliktu v situaci transformace by Evropská unie měla ještě navýšit v budoucnosti objem e, prostředků v tomto nástroji. Co se týče rozdělení finančních prostředků, pan Preda bere na vědomí, že vý komise navrhuje rezervovat více než 5 eh, finančních prostředků dlouhodobé pomoci EDS na nouzové eh, situace a v současném textu však není stanoveno procento rozdělení, které by bylo minimálně vyčleněno pro dlouhodobé činnosti, především pro nápravu po krizích a financování projektů, které nelze financovat z jiných prostředků. E, jde o dlouhodobé projekty, které umožňují realizovat spolupráci z hlediska obnovy po krizi ve třetích zemích. V této souvislosti pan Preda navrhuje procentuální podíl minimálně 20 financování rozvo- z rozvojích prostředků, které by měly být na základě článku 4 a 5 využity tímto způsobem. Pan Preda doplňuje, že toto financování by mělo být doprovázeno opatřeními, které umožňují vyšší koherentnost mezi jednotlivými finančními nástroji, tedy nástroji pro vnější činnost, aby bylo zajištěno eh, účinné financování, které umožní, aby projekty, které začaly, mohly eh, pokračovat. A pokud toto ustanovení eh, nebude moci být zavedeno do tohoto dokumentu, tak náš výbor by měl tuto problematiku sledovat v revizi dalších finančních nástrojů. A technicky pan Preda eh, zvažuje ehm, také zavedení specifických ustanovení pro výroční programy a také pro speciální sítě, které by měly souviset s finanční implementací. Záměrem je také eh, zjednodušit financování a e, zavedení větší přehlednosti z hlediska finančních opatření. Také chce znovu zavést specifická ustanovení pro hodnocení přijatých opatření tomto systému s tím, že budou stanoveny e, koeficienty pro hodnocení e, realizace a také demokratickou kontrolu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo komise, aby eventuálně reagovala na to, co zde právě zaznělo. Pan Doyle, prosím. Il n'y a personne de la, la commission. Není tady nikdo z komise, kdo by se věnoval tomu této záležitosti? Um. Ano, jsem Michael Doyle ze služby pro nástroje vnější činnosti komise. E, tady bylo zmíněno, já jsem si poznamenal, odkaz na 20% minimálně pro články 4 a 5. Jenom pro vyjasnění v dokumentu vidím, že se to odkazuje na 20%, minimálně 20% k článku 4 v pozměňovacím návrhu 16 a možná by se nám toto mohlo vysvětlit. To bychom ocenili. A kromě toho, eh, si myslím, že tady vlastně nepadla žádná konkrétní otázka, kterou bychom měli eh, zodpovědět nyní, ale pokud mi něco uniklo, prosím, připomeňte mi. Merci beaucoup, monsieur Ponga. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Přál by si pan Ponga něco tady doplnit? Ne, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. V tom případě bych vám ráda řekla, že lhuta pro podávání pozměňovacích eh, návrhů je do středy 6. června. My budeme hlasovat na našem výboru 19. června v AFETu se bude hlasovat o jeho zprávě na jeho zasedání 10. července. A nyní nás čeká zřízení finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě. A pan Kačmárek by nám měl představit tuto zprávu, tento však není, takže já tedy možná chvilinku přijdu, jistě bez pochyby přijde, ale mezi tím bychom se můžeme podívat na stanovisko, jehož jsem zpravodajkou já a to je doporučení raje, rádě, promiňte, s ohledem na 67. zasedání eh, Spojených národů. Eh, AFET je příslušným výborem pro prezentaci tohoto tématu, ale vlastně eh, velice respektuje také názor našeho výboru, který se týká eh, tohoto tématu i rozvoje. Čili já si dovolím dát slovo mně samotné, abych vám tedy navrhla stanovisko. Jedná se tedy o cíle tisíciletí. Eh, víte, že cíle tisíciletí mají být splněny do roku 2015 a tyto cíle by se eh, měly snížit, zaměřit na snížení chudoby ve světě, na snížení dětské umrtnosti, eh, na zlepšení přístupu Eh, ke všem zdrojům a tak dále, ale rok 2015 se velice rychle přibližuje a dnes vidíme, že máme problém s tím, co budeme dělat po roce 2015, jaký politický stimul můžeme dát pro dosažení tohoto cíle snižování chudoby. Jedná se o to, abychom využili také politické možnosti, eh, eh, které bude mít 67. zasedání válného shromáždění OSN, eh, které se bude také zaobírat energií. Můžeme totiž zahrnout, můžeme tady mít tři postoje. Buď říce, že eh, cíle 2015 platí stále, protože jich nedosáhneme a proto je třeba je prodloužit, nebo můžeme vybudovat něco jiného nad rámec toho, co jsme navrhli, anebo můžeme za třetí naprosto změnit strategii našich cílů. V tomto stádiu eh, bychom měli být lépe informováni a komise, já jsem si jistá, nás bude informovat o stavu svého hodnocení, zejména toho, čeho jsme dosáhli a o stavu vyjednávání, eh, co se má odehrávat po roce 2015 je třeba, abychom po roce 2012 tak trochu změnili metodiku naší práce, abychom se více semkli a spolupracovali s občanskými společnostmi a s rozvojovými zeměmi jako takovými, abychom vytvořili určitý panel význačných osobností eh, na úrovni Spojených států a, a ty, ti by si, a zde by měli být zastoupeni jak v regionálním ohledu, ohledu tyto osobnosti, tak s ohledem na jednotlivá pohlavy by tam byly dostatečně zastoupeny také ženy, ale měly by tady být také reprezentovány rozvojové země, měly by tady, eh, měla by tady být dostatečně eh, zastoupena akademická obec, ale také občanské společnosti. Krátce, mělo by se rozšířit vlastně toto zhromáždění. A e, musíme si uvědomit, že je více než 50 let a vlastně skoro nic se nezměnilo. E, důležité je také uvědomit si, že v tomto období krize, že e, většina členských států snížila své platby jdoucí rozvojovým státům, je uvědomit si, že bez financování nemůžeme samozřejmě docílit cílů tisíciletí. E, my e, jsme si prostě dali ten cíl, že chceme bojovat a dát prostředky proti potírání klimatických změn, ale nemáme vlastně tyto prostředky k dispozici. Zdá se mi tedy, že minimum je, aby Evropská unie se angažovala v naprostém respektování zásady eh, zabezpečení dostatečného příjmu potravin, potírat spekulaci týkající se trhu s potravinami, to je skutečně zatím jeden z největších neúspěchů v posledních letech, že se nám ani nepodaří eh, udržet a regulovat spekulaci, ke které dochází na potravinových trzích je třeba, abychom hledali i dlouho do B možnosti, jak čelit fatálním důsledkům sucha a záplav a také hladomoru. Čelíme dnes hladomoru například v Jižní Africe, eh, v Sáhelu, v sahelské oblasti. A také dalším velkým tématem je posílit koordinaci mezi rozvojovou a humanitární naláhavou pomocí. Dalším velkým tématem je kontrola půdy, protože dnes víme, že 2 miliony hektarů půdy jsou skupovány každým rokem nejrůznějšími aktéry, velkými společnostmi a oběťmi tohoto obývání půdy jsou zejména rozvojové země, které jsou obírány prostě o svou obdělávatelnou půdu proto, aby mohly pěstovat zemědělské produkty a tyto velké společnosti tady začínají pěstovat biopaliva je, eh, protože zatím současná eh, právní situace nechrání tamní obyvatele. Eh, je, tady před podpisem stojí dohoda, ale tato dohoda má být zatím jenom na dobrovolné bázi. Tato dohoda by se měla stát povinnou a sice pro ochranu obyvatel předtím, aby jim byla prostě skupována jejich půda. Další obavy tady máme s ohledem na nezbytnou koordinaci humanitární pomoci a tomu je třeba dát absolutní prioritu ze strany Evropské unie. Naprosto tomu musíme věnovat naši pozornost s ohledem na Afriku. Mm, tady mm, máme nebezpečí konfliktu a také bezpečnosti mm, potravin Nevím, zda si někdo přeje vyjádřit se k tomuto návrhu stanoviska. Prosím pěkně, ano, pane předsedkyně, já budu velice stručný, protože všechno, co jste tady přednesla, eh, naprosto potrhuji. Měli jsme před několika dny možnost paní s Angelin Clark se sejít a hovořili jsme o těchto tématech i o těch cílích 2015. Ona nám řekla, že musíme vyvíjet ještě vyšší úsilí, aby cíle tisíciletí se zlepšily, protože je tady jeden cíl, který se rozšířil nezbyt velice důležitým způsobem a to je pracovat na plánování rodiny. Toto bude nesmírně důležitým tématem. Také jsme se paní Klarkové ptali eh, na to skupování půdy. To se může stát velikým a závažným problémem v budoucnosti. Domnívám se, že toto je téma, kterým bychom se měli velice vážně zaobírat na našem výboru. To je skutečně prioritním tématem pro náš výbor. Naše politická skupina si uvědomuje, že, politick, že cíle tisíciletí patří k prioritám naší politiky a je třeba také plánovat cíleně rodinu a je třeba bojovat zejména proti vykupování půdy. Merci, la parole de la commission. Děkuji, slovo má komise. Ne, promiňte, paní Stifler. En fait, madame la présidente, je vais être très brève. Paní předsedkyně, já jsem se nehlásila, byl to pan Preda, který mě požádal, abych ho eh, hovořila za něj, takže velice stručně chceme poděkovat paní Žoli za kvalitu stanovisko, které odpovídá přístupu výboru pro rozvoj a eh, jak zmínil pan Preda, stínový stano, zpravodaj eh, během 67. valného schromáždění OSN je nezbytné pracovat na definici programu pro po roce 2015, především zajištění eh, rozvojových cílů milénia. Tady už také znělo, eh, a pan Preda se k tomu přidává, že bod dvě tohoto stanoviska by se měl zaměřovat na čtvrté fóru. Eh, v této souvislosti je nezbytné zapojit partnery pro posílení rozvojové pomoci a to především na místní úrovni bychom měli podporovat programy, které spadají do komplexní rozvojové strategie i z hlediska působnosti dárců, aby nedošlo eh, k rozdrobení úsilí a eh, tím pádem eh, oslabení výsledků. A v této souvislosti je nezbytné, aby OSN i nadále pracovala na dokončení tohoto rozvojového programu a k bodu B. Důležité je, aby se hlasovalo odděleně k bodu G. A já však využiji dvou vteřin, protože i sama chci přivítat paní Evu Žoli opět v našich řadách. Eh, sledovala jsem předvolební kampaň velice pozorně a eh, skutečně obdivuji paní Žoli eh, a obdivuji jí klobouk dolů. Bravo za účast kampaní. Děkuji mnohokrát a slovo nyní tedy opravdu má komise paní Françoise Moro. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za vaše úvodní vystoupení ke stanovisku za komisi mohu říci eh, z hlediska vývoje po roce 2015, a také to jasně vyplynulo z několika vystoupení, že pro nás prioritou zůstává splnění rozvojových cílů milénia eh, s tím rokem 2015. Podstatného pokroku bylo dosaženo v některých zemích, v některých regionech světa, eh, což je velmi pozitivní, ale pak zůstávají ukazatele, eh, které ukazují nesplnění cílu, například plánování rodiny, eh, zdraví žen a podobně, ale boj proti chudobě, hladu, to zůstává velkými úkoly eh, v našem současném působení ve světě. A za druhé bych zmínila také jeden postřeh, že cíle, které mají být splněny do roku 2015, například se nám nedaří redukovat chudobu o více než polovinu toho, co jsme si původně přece vzali. A proto tento úkol pro nás zůstává velmi aktuální i nadále, prostě abychom eh, dokázali vylepšit výsledky v těch dvou zmíněných ukazatelích. Za komisi bych chtěla říci, že předpokládáme sestavení sdělení, Eh, na, které vyjde na počátku příštího roku a které bude výsledkem veřejných konzultací, které začnou v následujících týdnech eh, a které jsou odrazem procesu v OSN s tím, že generální tajemník nás také požádal o to, abychom vedli tyto veřejné konzultace v členských státech OSN, ale především ve státech nejchudších, eh, tak aby to tyto konzultace byly co nejvíce inkluzivní a aby šly i nad rámec vládních a státních subjektů, abychom do těch konzultací tedy zapojili co nejširší veřejnost, abychom ehm, a to je podle mého názoru velice dobré rozhodnutí do budoucna. Současný kontext je velmi odlišný od kontextu před zhruba deseti lety, když byly cíle přijaty ehm, je totiž zřejmé, že cíle byly formulovány velmi obecně ze strany dárcovské komunity OECD a v této souvislosti očekáváme situaci, která bude e, zapojovat více subjektů, více partnerů do celého procesu. Z hlediska přípravy stanoviska a pozice komise je zcela logické, že se budeme snažit propojovat státy, například státy EU, z hlediska vytvoření společného přístupu a základů pro zahájení vyjednávání. Ta vyjednávání začnou až v příštím roce během eh, zasedání v září, dalšího tedy valného schromáždění. A očekává se, že bude několik zásadních východisek pro tato jednání. Asi víte, že přípra- probíhá příprava konference Rio plus 20, která se bude věnovat celé řadě aktuálních aspektů v souvislosti s globální agendou pro, po roce 2015, eh, pak eh, konference v Gusenu, eh, která je také velice důležitá a výsledky v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem a e, také dalšími tématy v této souvislosti energie pro všechny. E, a to bude také aktuální i po roce 2015. V současném procesu diskusí Rio plus 20 zaznamenáváme určité obtíže a e, také zablokování procesu. My bychom to tedy rádi, abychom se vyhnuli situaci, kdy dojde k k, situa- k tomu, že Rio plus 20 nedosáhne konkrétních výsledků, dostatečně pokročilých výsledků. My se proto předem snažíme předjímat vědávání o situaci po roce 2015 a podporujeme například cíle eh, v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, ale nesmíme zapomínat také na kroky, které bude nutné přijímat po roce 2015. Děkuji. Děkuji vám. Chce se služba pro vnější činnost také vyjádřit v tomto smyslu k tomuto stanovisku? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem také předsedkyní um, pro, mm, výboru pro vnější vztahy. Eh, my samozřejmě vítáme velice jednoznačně eh, práci parlamentu na těchto doporučeních a samozřejmě máme velice úzký dialog a budeme mít dialog také se spravodaj, spravodajem pokud jde tedy o kontext eh, pracovní skupiny, a to 5. června. My samozřejmě začínáme vypracovávat tyto priority, ale je jasné, že ty, ta, ta témata, která jste zdůraznili a která zdůraznila i komise, to je přípravy na tu dobu po 2015, proces, který zahajujeme v roce 2013, Rio plus 20, tam se nebudu pouštět do podrobnosti. Eh, tady už zazněly ty obavy, jaké máme, abychom to udělali správně, ale také změna klimatu, zajištěnost potravin a nejméně rozvinuté země. To jsou samozřejmě eh, ústřední témata eh, humanitárním či činnost a tak dále. V tomto kontextu také zajištění humanitárních principů, eh, zajištění přístupu. A já jsem přesvědčena, že eh, na tom pracujeme ve stejném, ve stejném směru a že máme velice dobrý dialog. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. Víte, že budeme hlasovat již dnes odpoledne. O tomto stanovisku a FED bude hlasovat 31. května. Euh, Poslední bod týkající se finančních nástrojů nám ještě zbývá a to je zřízení finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě. Je to zpráva, kterou zpracoval pan Filip Kačmárek, není tady zde, ale nahrazuje ho pan Lísek, takže dávám panu Lískovi, aby představil, prosím, velice rychle tento návrh. Okay, this works. I will be very brief, Madam Chair. Já budu velice stručný, paní předsedkyně. Vzhledem eh, ke svým závazkům pan Kačmárek se nemohl zúčastnit, takže já mám to potěšení, abych prezentoval jeho návrh stanoviska eh, k návrhu eh, vztahu mezi tedy nařízení Evropského parlamentu a rady k Eh, principům, tedy podporu demokracie a lidských práv. Pan Kačmarek chtěl plně tedy eh, zohlednit naše postoje jako výboru a eh, pokud jde, a především pokud jde o efektivní využití zdrojů a samozřejmě mm, omezování chudoby a přístup k rozvoji, který je založen na lidských právech. Já vám tedy začnu předložím několik témat. Za prvé organizace občanské společnosti. Jak víte, tyto organizace hrají hlavní úlohu při ochraně a podpoře lidských práv a demokracie. Ve svém stanovisku pan Kačmárek silně zdůraznil potřebu posílit jejich úlohu při konzolidaci a podpoře reform při dodržování eh, demokratických postupů při vole eh, v článcích 1 a 2. Eh, u článku 2 navrhuje, aby demokratická zpráva byla závislá na místních organizacích, tedy občanské společnosti. Jak víte, 25% práh eh, už byl zaveden, pro pokud je o pozorování průběhu voleb. Pan Kačmárek eh, odkazuje na článek 2 v této souvislosti bod 3, který se týká eh, lidských práv, demokracie a demokratické zprávy věcí veřejných. Tady se má zdůraznit důraz tedy na těchto otázkách zmiňuje, že přístup založený na lidských právech, pokud jde o článek 2, a že je zapotřebí vytvářet prostředí, které umožňuje participaci občanů. Dále eh, podporuje právo na takový proces rozvoje, v němž budou být plně uplatněna všechna lidská práva a základní svobody. Pokud je o národní parlamenty, tady odkazuje na úlohu, eh, jak je obsažena v článku 2, pod podporu nezávislosti a klíčovou úlohu, jejich klíčovou úlohu při demokratické zprávě věcí veřejných. Pokud jde o rozvoj politiku EU, a nakonec tedy pan Kačmárek chce, abych vám sdělil určité výhrady, které se týkají marginalizace koncezu Evropské unie v oblastkách rozvoje. Proto tady zavedl odkaz, kde se praví, že rozvojová politika Evropské unie je založena na evropském koncesu, koncensu o rozvoji a, a o, na PCD. Madame Kaiser, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla uvést dva, tři body, vrátit se k tomu, co navrhuje pan Kačmara, který zde dnes nemůže být. Ah, mám v ruce jeho dokument. Chtěla jsem poděkovat panu Kačmárkovi za jeho stanovisko, které mm, znamená dobrý přístup eh, k tomuto eh, nástroji na podporu demokracie. Ale ráda bych také podpořila, že tento nástroj navzdory svým mm, určitým drobným obtížím byl součástí jednoho z nejdůležitějších úspěšných programů politiky, vnější politiky Evropské unie a jistě přispěl a přispěje, alespoň podle mého názoru, podle toho, co on vidí, co vidíme na základě třeba arabské revoluci, k rozvoji demokracie a zlepšit také jaksi ima, imič Evropské unie v tom, v příslušných regionech. A také eh, v očích občanské společnosti, eh, které nebylo moci pomoženo z vlastní vlády. A tady tento nástroj hrál skutečně velice důležitou roli a mělo by se pokračovat v této roli, kterou jistě bude i nadále mít. Domnívám se tedy, že pan Kašmárek také trvá na tom, aby politika hájení občanských práv zůstala skutečně v srdci rozvojové politiky, ale také eh, v centru jiných politik, jako například obchodních politik, kde to ještě chybí. A to je jistě velice důležitý a pozitivní přístup s ohledem na to, co pan Kačmárek řekl. Tento nástroj by rozhodně měl zůstat, ale proč na tom tak trvám? Je to proto, že vytvoření eh, té platformy pro demokracii by neměla nahradit něco, co by vzalo místo iniciativám, ale mělo by to doplnit eventuální nedostatek toho, co tady chybělo nebo co nemohlo být tak rychle financováno. Tento nástroj by rozhodně měl zůstat a měl by být vybaven dobrými prostředky. Je naprosto nezbytné podporovat národní parlamenty, lokální úřady, občanskou společnost a domnívám se, že otázkou pana Kašmana, eh, bylo těch 27% pro vysílání pozorovatelů na volby. Já si myslím, nevím tedy, eh, když jsme hovořili s panem Salaflankou eh, v AFETu o vysílání delegací na sledování voleb, tak jsme říkali, že by se tady nemělo uvádět žádné fixní číslo, že by se tam mělo říct třeba zhruba. Já tedy nevím, zda to skutečně 20, jestli těch 27% znamenají navýšení toho, co tady bylo dříve, nebo jestli to má být navýšení na úkor toho finančního nástroje pro podporu demokracie. Chtěla jsem tedy vědět, odkud pochází těchto 27%, o kterých se zmiňuje pan Kačmarek, zda se tedy um, zachovává současný práv, práh, či zna to znamená, jeho, na jeho navýšení, anebo zna to nebude na úkor jiných druhů pomoci, například pomoci národním parlamentům a tak dále. Pan, jinak pan Kašman chce velice poděkovat mm, panu Spravodajovi za jeho stanovisko, protože jeho přístup je velice, mm, velice mm, koherentní. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní má slovo komise, kterou tady zastupuje pan Rosa. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také absenci panu Kaščmarkovi za jeho přístup, protože tady vnímáme výraznou konvergenci eh, v pohledu na tento nástroj. Pozměňovací návrhy, které předložil, jsou naprosto vyčerpávající, úplné eh, a krásně ten text doplňují. Abych se vrátil k problematice pozměňovacích návrhů a poznámkám, které tady zmínila paní de Kaiser ehm, za pana Kašmana. Eh, musím říci, že se můžeme shodnout eh, na tom, co právě zaznělo, tedy pozměňovací návrh 4, eh, kde se hovoří o Evropské nadaci pro demokracii. To je něco, co, tako, co zatím neexistuje. Můžeme to najít v úvodních ustanoveních, nařízení ehm, a dalších právních textů a myslím si, že by bylo tedy Eh, v tomto smyslu by mohl tento návrh vypadnout, protože už je ošetřen k těm 25%, to se již předpokládalo eh, v předchozím nařízení a vím, že pan Kašmarek pouze využívá stejných jazykových prostředků. Eh, jde o to, že můžeme stanovit určitou procentuální částku, pomocí níž budeme určovat objemy prostředků na financování pozorovacích misí u voleb. Obecně můžu říci, že se v zásadě shodneme eh, na eh, krocích, které byly podniknuty a budou v této souvislosti. Již nemám dalších připomínek. Děkuji vám mnohokrát. Eh, děkujeme, pan Lisek. Píše pan Lisek. Děkuji mnohokrát. Já mohu jenom poděkovat za připomínky a dotazy. Já je předám panu Kačmárkovi. Ehm, protože nejsem dostatečně kompetentní k tomu, abych eh, tady poskytl všechny odpovědi, proto nechci ehm, eh, hovořit zbytečně dlouho a předám vše panu Košmarkovi já chci jenom připomenout, že 15. v 10 hodin, to je termín, a budeme hlasovat o tomto stanovisku 4. Ehm, června eh, a eh, termín pro zprávu 10. 7. Nyní se dostáváme k hlasování. Thank you. <coughs> Prosím, připravte si hlasovací lístky. System of Nous allons faire un test pour voir... Eh, nejprve si ověříme, že vaše kartičky fungují. Ehm, eh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ne? Eh, hlas, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali a uzavírám hlasování, tedy 18 hlasů. Výborně. Paní Kostelo, eh, hlasíte se, prosím? Sorry, I've... Uh, Omlouvám se, mám problém s hlasovacím zařízením. Eh, možná technický problém. Eh, pokusíme to ještě, se o to ještě jednou zopakovat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě jednou hlasujeme.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 budeme hlasovat o reformě společné rybářské politiky. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo ti proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A kompromisní návrh B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno.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 Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování k návrhu 24. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu ve, v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato 19 hlasů. A blahopřeji paní Izabele Vin, eh, která je mezi všemi námi velmi známa pro eh, svoji angažovanost za udržitelný rybolov. A nyní se dostáváme k hlasování eh, o zemích, vzdálen, zámořských zemích eh, v souvislosti s Evropským společenstvím. Budeme eh, hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. To je Všichni hlasovali? Schváleno 18 pro, 1 proti. Oui, et félicitations aussi à... Blahopřejeme také zpravodaj panu Pongovi. Nyní budeme hlasovat o doporučení parlamentu k 67. zasedání valného schromáždění OSN. Pozměňovací návrh je jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ehm oddělené hlasování pro druhý, tedy první část eh, pozměňovacího návrhu 2, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Stanovisko jednomyslně schváleno 19 hlasy. A hlasování tímto končí. Můžeme si uložit hlasovací zařízení. A nyní se dostáváme k problematice mandátu ke třístraným rozhovorům. Během našeho e, zasedání 27. března jsme diskutovali o e, prioritách tohoto výboru pro rozpočet e, roku 2013 Ehm, na základě stanoviska pana Lavy, eh, což je eh, příslušný výbor, je pro, eh, výbor pro rozpočet a pan Lavia již vydal své stanovisko k rozpočtu 2013, co se týče trialogu k třístranným rozpočtovým rozhovorům a Náš výbor připravil odpověď a proto vyzývám pana Mičelek z Pravodaje, aby představil hlavní směry. Prosím, pane Mičeli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte zpátky a e, vítám všechny i sebe do tohoto unikátního klubu. Rád vás zase vidím. Pokud jde o ten rozpočet a situaci kolem rozpočtu, Měli jsme už první schůzku zpravodajů k rozpočtu. Minulý týden se skutečnila a rád bych poděkoval panu Laví eh, k konstruktivnímu přístupu eh, eh, práce na tomto procesu a vykonal mnoho práce na této zprávě, pokoušel se zohlednit různé připomínky, které jsme vznesli. Já jsem minule řekl, že jsem v podstatě spokojen s škrty eh, v DCI. A mm, eh, rozvojový výbor by měl eh, vzít v úvahu, že přesto stoupají prostředky jedna o 1,3% se zvyšují, jak já tomu rozumím. A ty škrty jsou spojené s implementací těch programů, konkrétněji nedostatečného využití fondů pro specifické projekty. Pokud je o negativní priority, možná, že bychom se mohli eh, dohodnout na navrhovaných škrtech eh, v určitých oblastech. Irák, Irán, Jemen kde eh, jsou problémy s absorpcí těch prostředků u těch projektů. Ale zpochybňují tedy škrty u jiných rozpočtových linií, jako je Asie, centrální, střední Asie, kde tedy je nedostatečné zdůvodnění, takže to je možná návrh, aby nám eh, komise poskytla více zdůvodnění a podrobností u těchto škrtů, které se týkají Asie a speciálně Střední Asie. Komise by také měla možná vysvětlit, zda zvýšené financování tematického programu DCI pro, v oblasti životního prostředí a udržitelného řízení přírodních zdrojů je skutečně dodatečné financování. V současné době eh, financování pro klíčové sektory, jako je zdravotnictví, eh, jsou zajištěny, je zajištěno a ty by se tedy neměly odvracet do jiné oblasti, jako, je, eh, jako jsou projekty v oblasti klimatu. Samozřejmě to ne, je to důležité, ale není to důležitější než vzdělání a zdraví. Pokud jde o škrty v eh, správních výdajů pro technickou pomoc a hodnocení a audity, eh, pro eh, tedy delegace v zahraničí a tak dále, my jsme si uvědomili, že je, musíme být rozumní a musíme racionálně využívat těch zdrojů. Ale tyto činnosti jsou zapotřebí pro eh, vyhodnocení a pro audity. Eh, to jsou další věci, které, které řešíme v DCI 2. My vynakládáme 20 eh, rozpočtu na základní vzdělání a zdra, primární zdravotnictví, takže to je také důležité a nezbytné jak pro Evropskou unii, pro Evropský parlament i radu, ale i pro občany vůbec z hlediska rozpočtového. Já vím, že personál v oblasti DCI v kontextu tedy rozpočtu na rok 2013 vyvolává určité obavy. V roce 2011 komise žádala 18 doplňujících tedy pracovníků na plný úvazek na rok 2012, aby eh, zajistili eh, řádné tedy zprávování těch finančních prostředků eh, aby se zajistilo tedy správné řízení, aby se peníze dostaly tam, kam se dostat mají, aby lidé byli odpovědní, postupovali odpovědně a pokud mm, to platí i e, na vrhu rozpočtu 2012, takže já se ptám, proč se tady překračuje ke škrtu o 51 pro rok 2013 ve srovnání tedy s předchozím obdobím. Mohli bychom slyšet zdůvodnění této změny. Já jsem rád, že zachování dostatečné úrovně financování pro uh, humanitární pomoc a nouzovou pomoc uh, tady je. Je to důležité, aby mm, EU mobilizovala tedy e, tuto pomoc a mm, v případech stále se zvyšujících humanitárních krizí e, na mezinárodní úrovni je zapotřebí tyto peníze mít eh, k dispozici okamžitě. Eh, lhůtou je středa pro pozměňovací návrhy a já budu překládat několik pozměňovacích návrhů, které podle mého názoru zatím eh, nebyly řešeny. A vyzývám ostatní členy, aby dodrželi tedy také tuto lhůtu a řekli mi, pokud mají sami tedy nějaké návrhy na pozměňovací návrhy, které bych měl zvážit. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Cortes Rastra. Děkuji, paní předsedkyně. Pravdou je, že rozpočet pro rok 2013 musí sledovat ta hlavní cíl, a to je snižování chudoby a k tomu mělo by docházet v rámci trvalé udržitelného růstu. A to jistě všichni sdílíme. Na každý pád rozpočet Evropské unie na příští rok je skutečně úzce propojen s vnější pomocí Evropské unie a doufáme, že bude ctižádostivá. Také sdílíme s tím, co tady zaznělo, jaké jsou cíle týkající se nástroje pro rozvojovou spolupráci. Eh, protože tady zvýšily se náklady a když srovnáme návrh na platby, je to nižší, než to bylo na rok 2012. Domníváme se, že fondy určené pro rozvoj by měly mít bezprostřední dopad na potírání chudoby a že je tedy nezbytné spolupracovat s dalšími donátory, abychom zabezpečili efektivitu naší práce. Naše politická skupina se domníváme, že je třeba také nacházet alternativní mechanismy financování pro menší projekty bez zisku, bez soustředění se na zisku, neziskové organizace, kooperativy místní, lokální úřady. Je třeba zvýšit transparentnost financování projektů a také dodržet soudržnosti s dalším cílem a sice potírání klimatických změn v rozvojových států. S uspokojením si všímáme návrhu zvýšení investic v rozpočtové řádce, navýšení osob a připomínáme Evropské komisi, eh, referenční záležitosti, které Evropská unie již definovala v rámci rozvojové pomoci v roce 2005. To znamená, že určitá proč, procentuální částka těchto zdrojů by měla být věnována také ochraně zdraví a uskutečňování cílů tisíciletí, které ještě zdaleka nebyly uskutečněny. Rozvojový cíl musí být, rozvojové cíle musí být hlavními směry orientace orientované na také na zdraví a vzdělávání. Chceme, aby komise zaručila, že tento nástroj pro rozvojovou spolupráci zůstane účinným nástrojem pro rozvojovou pomoc, zejména za pomoci a zejména za pomoci za integrace zdraví a vzdělávání, včetně zahrnutí takových prvků, jako je rovnost pohlaví a přístup handicapovaných. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo komise. Nevím, kdo tu je za komisi. Pan Karlo Ej. Monsieur, Madame Jana Vladislav. Paní Jana Vladislav nebo pan Markáš. Výborně, tak eh, prosím, máme čas, eh, abyste neupadli. Tak. excusez le retard, parce que... Omlouvám se za spoždění. První věc, kterou chci zdůraznit, rozpočet pro 2013. Eh, jenom technická poznámka. Eh, řekli eh, vaši kolegové tuto problematiku, sdělili vám problematiku. Já doufám, že jsem dostal zprávy o všech těch bodech. Rozpočet eh, má speci- svá specifika, protože půjde o poslední rozpočet eh, víceletého finančního rámce. To je a druhá věc, jde o rozpočet eh, úsporný, tak jak všechny státy vědí, snažili jsme se připravit tento úsporný rozpočet, který odráží, před, kde se ta úspornost odráží především v problematice půjček. My jsme se pokusili eh, připravit finanční programování, ale také všechny priority, které byly definovány eh, v tomto smyslu. A to především priority životního prostředí, klimatické změny, kde jsme se snažili eh, navýšit částku o 45,9 milionů v té programové části a z hlediska sousedství, jižního sousedství především, eh, jsme eh, respektovali závazky, které jsme přijali v souvislosti s arabským jarem už v minulém roce. V této souvislosti ale musíme zaznamenat škrty v některých programech dalších, a proto jsme uplatnili metodu, která vychází v zásadě eh, ze schopnosti absorbovat. V podstatě jsme analyzovali všechny programy a zvláště programy, eh, které eh, jsou velice důležité z tedy ehm, Eh, toto je velice důležité, eh, protože řada prostředků zůstává ještě neuhrazená, neabsorbována. tedy eh, problematika RAL a problémy s absorpcí jsou v té souvislosti takové, že některé třetí státy nemají absorpční kapacitu. A další důležitý aspekt ehm, my jsme si vypočítali úvěrovou bilan, závaz, bilanci závazku a úvěrov, plateb z hlediska závazku, které jsme přijali z právního hlediska ehm, pro příští rok tak aby nedošlo k překvapením. Asi víte, e, že v příštím roce se předpokládají úpravy v souvislosti se skutečnými potřebami, ale e, dostaneme se e, také k platbám, pokud to bude nezbytné. A pokud jde o Azii a střední, země Střední Ameriky, tam je problém s absorpční schopností. A tak na základě sdělení Eh, sdělení, které souvisí s agendou pro změny. Eh, eh, snažíme se postupně tento program uzavírat a úpravy se takto projevují v celém programu. Co se týče auditu a hodnocení, i tam dochází ke změnám my jsme vlastně jediní, kteří mají samostatnou linii pro audit a evaluaci eh, v těch programech a v podstatě se setkáváme s takovým trendem, že financování jde přímo eh, z provozních eh, úvěrů ani nemá tedy samostatnou úvěrovou linii. Já doufám, že jsem odpověděl na všechny dotazy a připomínky. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Máme 30 vteřin na reakce. Um, Technický problém. Pokud nedostaneme pozměňovací návrhy do poledne 16., tak ne, nebudeme mít možnost překladu, takže já předpokládám, že budete souhlasit, eh, že tedy by měla platit ta lhůta do poledne 16., abychom mohli udělat překlady. Jak já, já chápu, tedy eh, připomínkám komise, a já chápu potřebě, mm, jak si opatrně přispat prostředku za daných okolností, ale eh, Eh, a v takovéto situaci jsme už celou řadu let. Takže nechápu, proč v roce 2012 komise žádá eh, dodatečné pracovníky, aby zajistila řádné, žádnou zprávu finančních prostředků na základě programu DCI, eh, to znamená na základě návrhu rozpočtu pro rok 2012. Proč vlastně snížila komise ty cifry o 51? Takže to znamená to, že nebudeme mít dostatek eh, finančních eh, nebo dostatečnou mm, eh, odpovědnost finančně správné zprávu finančních prostředků v příštím roce. Můžete mi to vysvětlit vzhledem těm úsporným opatřením za dané situace? V takovéto pozici jsme přece byli už řadu let a ty takovéto škrty předtím uskutečněny nebyly. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, takže ráda bych vám připomněla, že pozměňovací návrhy se mm, jsou do 17. května dopoledne. <laughs> Promiňte, opravuje se paní předsedkyně. Já jsem si domnívala, že pozměňovací návrhy se mají eh, podávat do 17. Myslela jsem si, že to bylo prodlouženo, ale je to do 16. května. Ale nyní pan Mitchell dal ještě přesnou otázku komisi chtěl vědět, k čemu slouží těch 17 míst, která byla vytvořena. Eh, mohli byste to eventuálně upřesnit někdo z komise? Bon, euh... No. Pakliže jsem tomu dobře porozuměl, jedná se o těch 17 míst, která, byly, která byla vytvořena před třemi lety. Eh, to už vlastně bylo ukončeno, byla to prozatímní místa na tři roky to znamená, že tato místa již neexistují. Eh, byla to místa pro smluvní agendy, eh, pro určité delegace, to znamená všechny delegace, eh, které požívaly prostředky z toho programu, již vlastně vyčerpaly prostředky, to byla prozatímní místa a teď již neexistují pane Michele? I don't think so. I was the... Já se omlouvám, ale tak to není. Já jsem byl zpravodajem kromě DCI také pro nařízení o potravinové pomoci. V roce 2011 komise požádala 18 pracovních míst na plný úvazek na rok 2012, cituji, aby zajistila zdravé finanční řízení celé řady velkých grantů s malými částkami v rámci nástroje pro eh, rozvojovou spolupráci DCI. Eh, tolik konec citátu. Tedy ehm, a proč eh, tady navrhujeme škrt o 51? Je, eh, to přeci není možné, tak obrovská změna za tak krátkou dobu. Euh, Takže mohl byste mm, máte k dispozici prvky, aby, nebo máte k dispozici něco, abyste mohl upřesnit eventuálně mm, tuto odpověď. Měla to být místa, která byla vytvořena na řízení vlastně drobných projektů. Jestli nemáte tyto údaje v hlavě, eh, mohla by nám komise prosím pěkně dodat písemně tyto informace? Ano. Dovolíte-li, dodám vám písemnou odpověď, protože zatím skutečně netuším, o jakých místech pan Mitchell hovoří. Dobře, takže budeme postupovat tímto způsobem. Děkuji mnohokrát, tím a pádem jsme uzavřeli tento bod. A nyní pan Serensen. Prosím pěkně, můžete přijít k nám? se ça, hein, Cyril Eh, no a nyní tedy eh, se budeme zaobírat nesmírně důležitým aktuálním bodem pro naše informaci ve spolupráci s DG ECHO. Týká se tento bod humanitární krize v Sýrii a situace syrských uprchlíků v této oblasti. Eh, je to jistě velice důležité téma, velice důležité zahraniční téma. Víme, že Asad el-Bashar zabíjí své obyvatelstvo a že eh, máme řadu uprchlíků a mm, způsobuje to veliké obavy. My se obáváme skutečně jak se nakládá se syrskými uprchlíky, co se dělá pro uprchlíky, kteří většinou eh, prchají do Turecka, Jordánska a dokonce do Iránu. Takže já s napětím očekávám, co nám kolega řekne o této situaci a Eh, pakliže se neaplikuje dobře humanitární pomoc, co bychom mohli učinit, abychom pomohli eh, nějakým kolektivním způsobem omezit toto velké utrpení. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, že jste aktivní tady, nejenom tam dole. Je moc rád eh, vás vidím v tomto výboru. Vy jste doslova uhodila hřebík na hladičku, eh, pokud je o ty obavy, které sdílejí, myslím, všichni. Sledujeme s hrůzou, co se děje. Eh, zprávy ze Sýrie nám nedávají žádnou žádný důvod k optimismu. Někteří pořadovatelé hovoří dokonce o vývoji, který se začíná blížit už eh, situaci občanské války. Já si zatím nejsem jistá, to tak lze charakterizovat, ale je, charakterizovat, ale je jasné, eh, že se ten vývoj ubírá nesprávným směrem. Máme tady konflikt, eh, který jde proti mnoha stranám společnosti a většina pozorovatelů a velice zkušených pozorovatelů tam žila a ví, eh, jak to bylo v minulosti a říkají nám, že se situace skutečně stala natolik vážnou, že je těžko ji zvrátit, zlepšit. Takže teď se to začíná měnit ten mm, ve vleklý konflikt a krizovou situaci. My, já jako humanitární pracovník, eh, trošičku mm, váhám Eh, pokud jde o jednoznačnost, protože my, se chc- my chceme zůstat neutrálněji, co nejneutrálnější, ne, že by se nám líbilo, co, čeho jsme svědkem a nechceme nezbytně být neutrální, ale humanitární pracovníci vždy chtějí zůstat nezávislí a neutrální, protože se domníváme, eh, že naše činnost to potřebuje, eh, tuto nezávislost a neutralitu, abychom v podstatě si zachovali přístup do té oblasti. Neznamená to, že pečlivě nesledujeme vše to, co se děje na politickém poli, ale snažíme se zároveň přesvědčit eh, různé strany konfliktu o tom, že my jako ECHO, CHO máme zvláštní poslání a že samozřejmě eh, sledujeme tu neutralitu a nezávislost, i když jsme vlastně orgánem Evropské unie a prosím, umožněte nám eh, participovat se na pod, z, zhodnocení potřeb, umožněte nám přístup, protože byste se neměli bát toho, že máme nějakou skrytou agendu. To je velice náročné eh, toto stanovisko uplatnit, to vás mohu ujistit, protože všude vládne podezření. Já jsem eh, zdůraznil eh, že, já, že skutečně nebudu vyjadřovat své osobní stanoviska. Dělám to tak ve rozhovorech se syrským velvyslanencem v Ženevě, v rozhovorech se zástupci eh, syrské vlády chci samozřejmě vystupovat jako humanitární pracovník, vyzývat je k akci a oni i přesto říkají, jste skutečně humanitární pracovníci, protože někdy přicházíte do naší země a máte e, něco jiného. Můžeme vám skutečně věřit, e, že nebudete e, zasahovat do našich záležitostí. Takže ten scénář, ta celá ta situace, kontext je velice komplikovaný. Eh, Zpočátku byli jsme inspirováni rezolucemi, které jste tady schválili v únoru, ale také proto, že jsme se domnívali, že se, eh, pokud jde o humanitární situaci, věci příliš nezlepšují. Vysvětlím proč. Proto jsme se domnívali, že někteří dárci skutečně chovají zdrženlivě a že důvod, proč tomu tak je, Určitě víte, že uvnitř je už mnoho let protože Sýrie má velice eh, tradice, na které je velice hrdá, tím, že přijímá uprchlíky z Iráku, že se cho, chová příznivě k palestincům. My uvnitř této země, která směřuje k občanské válce, máme obrovskou populaci uprchlíků. Máme 200 tisíc Iráčanů, eh, o které se stará eh, Komise OSN pro uprlíky máme půl milionu palestinců, kteří žijou v Damašku a kolem Damašku, v okolí Damašku, Damašku a na jiných místech, eh, a, o které se tedy tyto agentury starají. A samozřejmě i tyto lidé musíme mít na paměti a byli eh, tedy eh, předmětem našich úvah. To znamená, při každém kroku eh, v jednání se Syřany, kdy je snažíme se do něčeho dotlačit nebo přesvědčit o něčem, my si musíme, my musíme mít na paměti, jaká rizika to představuje pro další lidi, kteří v Syrii jsou. Takže proto je to tak těžké um, rozjet, protože celá řada těch humanitárních od, o, organizací je zdrženlivá. Způsob, jakým my jsme se snažili to řešit, um, Eh, chtěli jsme tedy orgánu OSN, Arabské lize, IOC eh, eh, říci, že je zapotřebí najít správný okamžik, kdy budeme vyvíjet nátlak na syrskou vládu. Musíme to, mm, tu otázku poskytnout i větší publicitu a musíme vést tedy tu humanitární činnost vedle té politické činnosti, ale ne je příliš směšovat. A Získali jsme podporu eh, od celé řady velkých, tak říkajíc, hráčů pro vytvoření syrského humanitárního fóra, které se před eh, pár měsíci sešlo poprvé a po druhé se sešlo, myslím, že před třemi týdny v Ženevě. Musím říci, že eh, ta situace ještě není jednoznačně dobrá nebo jednoznačně špatná. Nemůžu říct, že by to byl nějaký úžasný úspěch, ale všiml jsem si faktu, že kdykoliv jsme se sešli, tedy po ty dva Eh, při těch dvou příležitostech, že se vytvořila určitá dynamika toho procesu, která nám umožnila tedy vstoupit na to humanitární pole. To první zasedání bylo velice zajímavé, protože naši širští přátelé se nechtěli příliš tedy eh, přihlásit té účasti, eh, mm, ale po určitých vyjednáváních diplomatických se rozhodli se zúčastnit a dobrá zpráva je, že 48 hodin předtím Eh, poté, tedy hned po tomto fóru, Valery Ames se podařilo dostat se do Damašku a získat přístup tedy a eh, vzpomenete si na ty fotografie, dostala se do některých míst, kde došlo tedy k bombardování. To byla to bylo tedy takové první otevřené dveře pro humanitární pracovníky také syrský červený půlměsíc a další samozřejmě organizace a já bych samozřejmě e, poděkoval Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, který vždy napomáhal, protože vždy ten při, zajištění toho přístupu bylo náročné, ale to otevřelo dveře e, Valerii Emos a to byl vlastně výsledek toho humanitár, zasedání humanitárního fóra. My bychom normálně nespolu předsedali takovémuto procesu, ale za pomoci mé politické šéfky Kristalíny eh, jsme se rozhodli, že budeme spolupředsedové vedle Arabské lidy a IOC a chtěli jsme také jak si uklidnit i tu rodinu jak si z OSN, že tedy není osamocena v tom snažení. A skutečně to otevřelo dveře. To druhé setkání, které se skutečnilo před třemi týdny, umožnilo misi, která tedy měla zkoumat potřeby. Když se podíváte na Sýrii, musíte, vůbec nevíte, kde tedy jsou ti uprchlíci, kde jsou potřeby, kolik nemocnic bylo vybombardováno, co se děje na různých místech. Pokud takový přehled nemáte, máte mm, vlastně riziko, že tu pomoc budete věnovat tam, kde ta potřeba není tak urgentní a že se vlastně stanete stranou, e, že nebudete neutrální v tom konfliktu. A to je samozřejmě konec jakékoliv humanitární pomoci a tomu se chceme vyhnout. Proto potřebujeme velice solidní analýzu těch potřeb. A zase není to situace ani jednoznačně dobrá, ani jednoznačně špatná, ale získali jsme přístup e, e, OCHA byl, získal přístup, eh, provedli vyhodnocení, z, tito pracovníci byli doprovázeni zástupci syrské vlády, ale mohli se setkat i s členy eh, opozice a skutečně eh, zahájili analýzu nebo provedli analýzu, která byla předložena vládě k podpisu. A když pak se konalo tedy to druhé humanitární fórum a to sdělení bylo ano, my souhlasíme, že je to skutečně z humanitárního hlediska nouzová kritická situace a že se týká lidí v různých částech země. Bylo to velice důležité, že to syrská vláda sama uznala. Samozřejmě tohle ještě není řešení. To řešení. Teď musíme následně zajistit dostatečný přístup eh, na příslušná místa k příslušným místem. Není to eh, Zase jenom otázka peněz. My už jsme rozdělili 3 miliony z vaší pomocí, potom 7 milionů a ještě jsme eh, doplnili o dalších 10 milionů tuto pomoc. A jakmile budeme mít lepší ten přístup, eh, budeme ochotní mm, se na vás znovu obrátit, využít třeba rezerv nouzových a tak dále. Ale nejdůležitější je zapotřebí, abychom měli přístup do různých částí Syrie, abychom tu pomoc mohli poskytnout. A to mm, zatím je výsledek eh, poměrně skromný. Máme jednu dobrou zprávu z toho, z toho posledního víkendu. A byl to člověk, kterého nominovala eh, Valerie Emos, Radvan Očia, bývalý šéf eh, Ehm, ehm, komise OSN pro uprchlíky v Damašku a on se setkal s ministrem zahraničí eh, v Tunisu. To je člověk, který je skutečně expert, eh, ví tedy o tom, jak to v Syrii vypadá, ví, o čem mluví, ale on má skutečně obrovské zkušenosti, znalosti a on nám řekl, když jsme měli takové ehm, osobní konverzace v Ženevě, Eh, říkal, ne, eh, nepostupujte příliš důrazně, je zapotřebí čas, dejte mi čas, abych mohl pro, promluvit, vyjednávat se Syřany. On nyní svoji práci odvedl a dosáhl takového malého obratu k lepšímu eh, v tom směru, že je možné, aby OSN a na různých místech otevřelo své regionální pobočky, jako je Homs a další města. Takže pomalinku se ta, nám, tak říkají, Sýrie otvírá. Ne, že bych byl příliš optimisticky, to, to tedy zdaleka ne, protože ta situace je velice komplikovaná, ale při nejmenším už mohu říci, že, že tato úsilí, velice odhodlané, konzistentní, Musíme samozřejmě zůstat neutrální, ale nicméně vyvíjet ten tlak a už toto úsilí přineslo pár výsledků. Všichni bychom byli rádi, kdyby to probíhalo všechno mnohem rychleji. A pokud eh, by někdo měl kouzelnou hůlku, mávnul by a řekl by, jdeme tam a my jsme tedy pronikli přímo těmi nárazníkovými zónami a tak dále, takovýto záměr by byl zajímavý, ale realita, kterou musíme přijmout, je taková, že se to pravděpodobně neuskuteční. A to je pro mě znamení, že musíme zůstat velice spíše v té roli pozorovatelů musíme vyvíjet mírný nátlak, ale nechceme zabíhat tedy do politických sfér protože jakmile bychom se chovali takto, tak vláda, která ještě pořád většinou má veškerou tedy um, například distribuční centra, dopravu, všechno většinou ještě pod kontrolou by tedy k nám nepřistupovala přísty, příznivě. A ten stejný problém by měli i jiní, tedy aktéři. Já jsem ochoten odpovědět na jakékoliv otázky byste případně měli. Budu vás informovat Samozřejmě nedává to mnoha našim lidem spát, protože to sledujeme velice pečlivě. Můj komisař stále je na telefonu se všemi ostatními zúčastněnými stranami na té humanitární pomoci a my samozřejmě se pohybujeme na té velice eh, ošemetné hranici mezi politikou a neutralitou, ale to je pro nás, má pro nás zásadní význam, abychom vůbec něco mohli podnikat. Eh, hovoříme tedy i o, o uprchlících syrských, kteří jsou v Jordánu. Podporujeme naopak lidi, kteří překračují hranice a eh, jdou nejenom do Jordánska, ale i Libanonu. Eh, my jsme předložili určité nabídky turecké vládě, aby Eh, přijímala tyto uprchlíky a já těmto sousedním zemím musím skutečně poděkovat, protože se chovali skutečně dobře. Neznamená to, že nemají své vlastní problémy, mají spoustu vlastních problémů a jsou pod tlakem, ale my budeme pomáhat i jim. Oni samozřejmě se také podílejí na tom syrském humanitárním fóru. Poslední, naposledy možná, no, na závěr možná řeknu, že na, eh, na rozdíl od těch politických diskusí v Radě bezpečnosti, a víte, jak, eh, jak, jaké pozice zaujímají různí členové eh, bezpe, Rady bezpečnosti. Podle mé zkušenosti ty konverzace s Čínou, s Ruskem byly velice užitečné. Oni si také nepřejí, aby se ta situace změnila v něco mnohem horšího. A mm, o to se musíme snažit. Zatím jsme toho nedosáhli, aby se zabránilo této možnosti, ale musím říct, že jak Číňané, tak zvláště Rusové, pokud je o humanitární tedy činnost, byli velice nápomocní eh, že skutečně zaujali správný postoj, pokud je o tu humanitární agendu. To je eh, krátce vše, co mohu říci, ale pokud máte otázky, velmi je uvítám. Děkuji. Paní Kaiser. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane, za veškeré vaše úsilí. Osobně se domnívám, že vaše strategie, jak si oddělit humanitární pomoc od politiky, je jedinou možností v současné době, protože eh, cesta demokratická je velice, cesta demokracie je velice dlouhá, je třeba na ní trvat. Lidé na ní jistě budou trvat, ale Eh, mm, prostě nemůžeme se snažit hledat rychlá řešení, to by nás uvrhlo do regionální katastrofy. Já jsem si mm, při vašem poslechu velice dobře uvědomila, že i dnes eh, vně Sýrie existoval dobrý pohled na humanitární pomoc, eh, občas pozitivní. A vy jste řekl, že sponzoři mohou otevřít eh, kanceláře decentralizované například v Homsu. Můžete to potvrdit? A jaké povahy jsou eh, tyto organizace, protože jste hovořil o centrech rozdělování pomoci, podávání léků nebo hotových peněz, protože lidé potřebují i hotové eh, peníze. Jaké povahy jsou tady tato střediska, která jsou otvírána? Za druhé, Vyvinuli jste celou řadu úsilí, abyste se přiblížili také k syrské vládě, abyste ji přesvědčili o významnosti vaší mise. E, jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi, když jsem byla naposledy v paní Gomezovou v Libánu, kde dnes více než 20 tisíc uprchlíků ze Sýrie, zejména z oblasti Homsu, protože Libanon je velice blízko Homsu, blízko tedy libanonské hranice. Vláda nechala eh, zaregistrovat tak zhruba 10 tisíc eh, uprchlíků na severní hranici, ale ne, nechce stále pomoci či vůbec pustit přes jejich vysoký výbor, který rozděluje pomoc, zhruba stejnému počtu syrských uprchlíků, kteří jsou v Mece. Eh, víme velice dobře, že Libanon má tedy vládu, která je pro Bašarela Asada a že zhruba polovina obyvatelstva eh, také podporuje současný syrský režim a tedy hm, pro těchto uprchlíků je humanitární, ale je to zároveň vysoce politická záležitost. A viděli jsme v posledních dnech vlastně eh, první incidenty, ke kterým došlo blízko Tripolisu. Je tedy velice důležité přispět humanitární pomocí a hm, pomoci pom- ro- ro- rodinám, ale zamezit skutečně této politické koalizi a těmto konfliktu, konfliktům. Mm, eh, jak vy tedy jednáte s výbory s vládou Mikaty? Mikaty se stal premiérem libanonským, ale eh, záleží také na pozici prezidenta. Vidíme, co může pan Mikaty udělat pro to, aby vám pomohl, protože jeho, ta zátěž, kterou nese na svých bedrech, je nesmírně těžká a my prostě nemáme v mece skoro nikoho. Eh, což je jistě nesprávné, naprosto nesprávné. Čili eh, jaký přístup vy chcete mít k této jiné vládě a jak se tam řeší problémy? Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Pane Kovákel, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, I my eh, vidím, že tady máme tlumočení do slovinštiny a proto bych rád hovořil ve své mateřštině. Mám nesmírnou radost z toho, že jste mezi námi. I vy, paní předsedkyně, ačkoliv bych vám býval přál úspěch, ale vlastně jste měla úspěch a tím jste vlastně eh, potvrdila významnost Evropského parlamentu ve vašem boji. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych se chtěl připojit k tomu, co řekla paní de Kaiser. A sice, že je velice dobré, že eh, zachováváte určitý odstup od politiky. Ale obávám se, že tady máme možná příliš velký odstup od událostí v Syrii, alespoň my jako evropští politikové a my jako Evropský parlament, protože náš úsudek a naše názory jsou příliš povrchní. Eh, znamená to tedy, že zůstáváme příliš na povrchu, zůstáváme prostě na stereotypech, které vznikly na základě arabského jara. A přitom zapomínáme na to, že veškeré tyto státy, v nichž došlo k arabskému jaru, a v některých zemích ještě panují jaro, jinde je země, po případě jinde již zima. A zapomínáme, že tam všechno se děje podle tamních pravidel a podle konkrétní situace v konkrétní zemi. A proto by samozřejmě bylo nesmírně důležité, kdyby parlament měl k dispozici přesnější analýzu k situaci v Sýrii. Dnes je populárnější hovořit o brutalitě režimu a požadovat, aby tento režim byl co možná eh, nejdříve odstraněn, ale daleko obtížnější je eh, hovořit o podstatě krize v Sýrii. A my prostě nechceme chápat stále, že Sýrie je jinou zemí než země, ve kterých došlo k obdobným krizím. Já jsem byl nedávno v rámci delegace Evropského parlamentu v Izraeli a tam jsme vedli nesmírně zajímavou diskuzi s oficiálním zástupcem izraelského ministerstva zahraničí, který je odpovědný za vztahy s náboženskými komunitami. Byl to zástupce Knesetu. A to, co vlastně nám řekl jako poselství, jako poselství delegaci Evropského parlamentu bylo, že především mm, si musíme uvědomit, musíme vědět, k čemu došlo, nebo co by se stalo po pádu režimu v Sýrii, co by se stalo s jednotlivými menšinami, které, ať už z jakýchkoliv důvodů, podporují současnou vládu. Eh, bylo tedy zjevné, že věděl, o čem hovoří a proč vyjádřil tyto obavy a zjevně i ministerstvo zahraničí zcela vědomě vyslalo tohoto partnera na jednání se zástupci Evropského parlamentu. Možná tedy nejsme dostatečně objektivní, hovoříme-li o Sýrii a hovoříme-li o zahraničních vlivových faktorech Katar, Saudská Arábie, Turecko. Všechny tyto země mají své vlastní zájmy v Sýrii a hrají svou vlastní hru, což samozřejmě situaci v Sýrii eh, velice silně ovlivňuje. Pak se tady naznačuje eh, možný vznik eh, občanské války, který by mohl přerůst, nebo který je vlastně zároveň náboženskou válkou mezi šíty a sumity a zároveň je to pokus eh, prosadit zájmy velmocí. Velice dobře všichni víme, o kom se zde hovoří eh, když například mluvíme o na jedné straně Číně a eh, Rusku a na druhé straně o USA a dalších aktérech. A proto se domnívám, že je vlastně neférové, Když odpovědi na tyto otázky přenecháváme těm, kteří eh, poskytují humanitární pomoc, to znamená i agenturám a službám, které poskytují humanitární pomoc, protože požár v Sýrii eh, je den ode dne horší. Já jsem zcela vědomě až do tohoto chvíli nezmínil Al-Kaidu, útoky Al-Kaidy jsou to již viditelné, eh, vláda přece neútočí sama na sebe, to dělá někdo jiný. Disponují tedy nejrůznějšími informacemi a veškeré vzbuzují mé obavy. Eh, domnívám se tedy, že musíme se pídit po těchto informacích, pakliže chceme jednat jako odpovědný Evropský parlament a pakliže chceme um, vykonávat ehm, odpovědnou evropskou politiku. A na závěr bych rád vyslovil ještě uznání na adresu komise a také na adresu Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a také vám osobně, eh, protože vy jste velice citlivě předal vaše poselství nám a sice vaši zprávu o politickém rozsahu, o politickém zázemí, v němž musíte poskytovat vaší pomoc a my se musíme teprve pustit do naší práce. Děkuji. Si la parole. Děkuji. Eh, Slovo má pan Mitchell. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Nevím, jakou přidanou hodnotu můžeme ještě nabídnout tomu briefingu, který jsme dostali, protože ta situace je opravdu velmi složitá, ale v reakci by nám komise mohla nabídnout, alespoň nějaké indicie, eh, co může parlament ještě udělat, co zatím neudělal z hlediska prostředků, které jsou nám k dispozici. Pokud tomu dobře rozumím, problém je například třeba, že eh, třeba eh, zase bývalé Jugoslavy, jak se tam angažovalo NATO a z toho plyne určité použ, poučení z hlediska vymáhání míru touto cestou. Já myslím, že se musíme angažovat především v tom, abychom zajistili dodržování příměří. A o tom se chci dovědět víc. E, proč e, my se setkáváme jenom s propagandou, proč to příměří dodržováno není. Ale co se skutečně děje a co můžeme udělat, abychom to příměří obnovili, abychom mohli poskytovat humanitární pomoc, tak aby se humanitární pomoc dala vůbec e, rozdělovat? náležitě. A můžete nás informovat také o přístupu k sousedním zemím. Zmiňujete Turecko, Jordánsko, Libanon. Poskytli jsme jim finanční pomoc, ptali jsme se jich, jaké mají potřeby, jakou pomoc můžeme nabídnout, jak spolupracovat a jak se to v praxi osvědčuje, ta realizace. Pan Cortés Lestra, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu stručný, protože Odpovědný Echa hovořil eh, o, t, o otevření o humanitární pomoci. Udělal to vynikajícím způsobem a sdílíme jeho přístup, ale pravdou je, že otevření tohoto koridoru humanitární pomoci je důležité, ale máme tady přece schválení val, rezoluce valného zhromáždění OSN, schválení většinou a později to bylo zablokováno Čínou a Ruskem. Ale nějakým způsobem se třeba, je třeba pochopit přeci, že máme určitou morální povinnost, aby toto usnesení bylo naplněno. Bohužel to tak není ani v zemích, které jsou nesmírně důležité v této krizi. A myslím si, že je to víc Rusko než Čína. A rád bych se vás zeptal, Rusko hraje nesmírně důležitou roli a pravděpodobně to bude jeden z klíčů. A já se ptám, zda by to mohl být jeden z klíčů pro otevření eh, tohoto koridoru pro humanitární pomoc. Vy jste to řekl až na závěr vlastně vašeho projevu. Řekl jste, uvidíme, co je možné dělat s Čínou, s Ruskem, mm, jak si oddělení od té humanitární pomoci a politické pomoci. Chci se tedy zeptat, jaká je ta situace, když hovoříte s Ruskem jak vypadají ty možnosti otevření nějakého koridoru. Protože, jak víte, my všichni v tomto sále naprosto souhlasíme s vámi, že otevření takového koridoru je absolutně nezbytné. Ano, já bych také ráda položila otázku podle vašeho dokumentu je 55 tisíc eh, uprchlíků, kteří eh, jsou eh, již tedy mezi Tureckem, Libanonem, Jordánskem a Irákem kteří došli a představují tok migrantů v regionu, mm, kteří jsou velice chudí, kterým chybí základní prostředky, včetně prostředků hygienických. A mm, otázka je, jakým způsobem jich mm, pomoci, protože v této souvislosti mě zaráží skromnost, kterou nabídla eh, eh, Francie, když nabídla pouze 600 přikrývek. Mm, a eh, já bych ráda věděla v této souvislosti, jak ve spolupráci s OSN můžeme pomáhat těm skutečně nešťastným, kteří i sotva unikli smrti a jakým způsobem jim můžeme zajistit základní zdravotní hygienické služby a podobně a potraviny. kdo tedy eh, by takovou pomoc koordinoval a zda je možné, aby náš výbor eh, mohl eh, těmto nejpotřebnějším pomoci také dětem. Děkuji. A děkuji také za výborné otázky, které mi kladete. Já se pokusím na některé odpovědět, ale samozřejmě také na něco odpovědět nebudu moci, protože odpověď prostě neexistuje nebo není zcela jasná. A e, musíme si uvědomit, že já jako humanitární odborník e, nepři, nejde o to, že bych si nepřál hovořit o politice, ale musím být opatrný, protože v mém zájmu je zachovat eh, tyto operace oddělené. Eh, a je to také jasné, že tedy eh, rozhodnutí rezoluce Anana z šesti body představuje politickou operaci a ten čtvrtý bod byl bodem humanitárním a já jsem Eh, se zapojil do této eh, operace. Nejde jenom o nás, ale také Červený kříč, eh, organizace pro uprchlíky OSN a další subjekty. A v této souvislosti práce Kofiho Anana je opravdu užitečná. Musíme si uvědomit složité podmínky, které tam jsou. A když budu hovořit o politice trošku, protože se na to ptáte, to příměří, zda je dodržováno nebo není. My vidíme, co se tam v terénu děje, příměří dodržováno není, ale přesto probíhá určitý politický vývoj, protože pozorovatele OSN Eh, se snaží toto vymáhat, sledují situaci vymáhání příměří. Eh, nemají mnoho, eh, bylo tam šest osob a čísla ukazují, že dochází k navyšování těch snah, je více pozorovatelů v terénu a to možná bude do budoucna pozitivní. A hovoříte také o úloze Číny a Ruska já si dovolím tak soukromně um, zmínit svůj názor z hlediska jejich postoje v Radě bezpečnosti OSN. Já musím jenom doplnit, že po humanitární stránce eh, i s tím, že víme, jak Rada bezpečnosti OSN funguje, tak po humanitární stránce jsou tyto dva státy střícnější a dokonce jsou ochotny pomoci ehm, například při předávání informací eh, vládě a podobně. Asadově vládě. A na základě rozhovorů, které probíhaly, mohu říci, že jsou poměrně otevřeny a vím, že pan Sorensen v tomto eh, smyslu se i vyjadřuje eh, z hlediska důvěryhodnosti eh, zástupců. Proto si myslím, že je na místě tady zdůraznit, že musíme zvažovat všechny tyto aspekty komplexně. A zmiňujete také problematiku k tomu, o čem se jednalo s Radvanem eh, O tom, eh, eh, že čtyři kanceláře vzniknou tedy v OMSu a že jsou tam tedy ex, patrioti v tomto smyslu, že nejsou zcela jistě, zcela úplně nezávislí, ale jsou to lidé z vnějšku, kteří budou v tom Homsu eh, pozorovat eh, jakožto nezávislí pozorovatele eh, a uvidíme, jak to bude v praxi fungovat. Jsme s nimi ve stálem kontaktu a situaci sledujeme. K vládám sousedních zemí. Jenom několik poznámek. Je zřejmé, že naši velvyslanci, šéfové zastoupení jsou v neustálých rozhovorech s Libí, Jordánskem, také diskutují s Ankarou, Turecku tedy. A e, my jsme poskytli e, navýšenou pomoc e, my například spolupracujeme s Mezinárodním výborem Červeného kříže a komisařstvím pro uprchlíky a některými nevládními organizacemi. E, a tam jsme navýšili finanční prostředky o 3 miliony e, v údolí Labeka, abychom pomáhali eh, v sektoru vzdělávání pomoci dětem. Eh, a to je, eh, co tam je potřeba a také nás žádali, abychom tedy poskytli finanční prostředky. My jsme připraveni. Nejde o to, že bychom nechtěli, ale důležité je, aby existoval přesný plán k Jordánsku. My jsme navýšili i tam podporu poměrně značně a v Turecku je tomu trošku jinak, protože eh, naši turečtí kolegové eh, nemohli říci, že tam mají humanitární krizi, ale přes to zahájili eh, provoz monitorovacího informačního centra MIC a my jsme poskytli příspěvky čtyřem členským státům Rakousku, Německo konkrétně například vyslalo eh, polní nemocnici, Itálie a další státy eh, se vydali na pomoc Turecku a Turecko si to uvědomuje, váží si toho. Eh, humanitární pomoc tedy byla vyslána. A situace v Libii, jak jste správně řekla, je velmi komplikovaná. Naše činnost tam by měla zůstat přiměřená, uměřená. Nelze eh, tam vstoupit eh, přímo do konfliktu eh, v tomto velkém plánu, protože si uvědomujeme etnický problém a etnický konflikt a také problém politický a to, co nás čeká, ne o, v Libanonu, o, mlouvá se řečník, já jsem e, uvažoval už o další zemi, říká řečník a opravuje se. My jsme samozřejmě připraveni ze dne na den zakročit, jakmile bude potřeba na základě zpráv, které máme, které přicházejí a e, které nám dávají věřit, že e, bychom samozřejmě mohli e, dělat víc, ale v této souvislosti je důležité, abychom byli požádáni o vyvinutí dalšího úsilí. A s těmito slovy se ještě vrátím k politickým aspektům, Domnívám se, že vzhledem k tomu, že Evropský parlament je politickým orgánem, nestačí hovořit o humanitární dimenzi, ale musím zmínit i dimenzi politickou. Ale já nejsem skutečně tím správným člověkem, který by vám mohl dát informace v této souvislosti, eh, protože já bych jen, eh, pro nás je velmi důležité, abychom byli viděni eh, z vnějšku jakožto neutrální subjekt. To je nesmírně důležité a musíme skutečně zůstat neutrálními v těchto konfliktech. Eh, pan Michael tady zmínil, že ehm, těch subjektů, které vystupují, které se podělí na krizi, je velká řada. Eh, rozhodně to není něco, co probíhá jenom uvnitř, ale já sám si skutečně chci zachovat humanitární přístup, ne, eh, nezaujatý přístup. Možná někdo z kolegů by nám mohl doplnit to vysvětlení situace. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát.